a Evropského rozvojového fondu. Je tu také otázka kontroly nad finančními aktivitami Evropské investiční banky, pak je tu nákladová efektivnost rozpočtu Unie, všech, všech institucí EU v naší kompetenci a také boj proti podvodům. To je velmi mnoho a proto nám velmi záleží na dobrých pracovních vztazích, protože ve všech těch tématech, kterých se naše činnost týká, se musíme posunout ku předu. Proto se těšíme na výměnu názorů, jsme dobře připraveni, chceme poděkovat. Předložili jsme předběžně 25 písemných otázek, děkujeme za poskytnuté odpovědi a kolegové Jistě se ještě k některým odpovědím vyjádřím. Děkuji a předám slovo zpětnou předsedovi. Děkuji a nyní dám slovo Pavlu Svobodovi, předsedovi výboru Jury. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte mi, abych jménem právního výboru řekl, že nás velice těší, že můžeme tady dnes přivítat komisaře Ettingera. Pane Ettingere, víte, že vaše nové portfolio bude také obsahovat lidské zdroje, konkrétně koordinace e, personální politiky komise a zachování vysoké úrovně náboru a udržování kvalifikovanosti a zabezpečení odpovídajícího prostředí. Vý, právní výbor, jak víte, zodpovídá mimo jiné za mm, otevřenou, efektivní evropskou eh, administrativu a eh, v článcích 298 až 300 36 je toto zakotveno ve smlouvě o fungování Evropské unie, takže výbor pro právní otázky se velice těší na projednávání těchto otázek s vámi a nepochybuji o tom, že naše rozprava bude velice plodná. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo komisaři Ettingerovi na 10 minut. Pane komisaři, prosím. Paní předsedkyně Gresle, vážený pane předsedo Svobodo, dámy a pánové poslanci, přeji vám pěkný nový rok i vašim příbuzným spolupracováním hodně štěstí a požehnání do roku 2017. Když jsem před dvěma lety Tady v eh, parlamentu eh, byl eh, jako designovaný komisař pro digitální ekonomiku a hm, hovořil jsem na slyšení o našich úmyslech. Měl jsem jasný plán a dnes můžu říct, že řada z toho, co, o čem se tady hovořilo, hm, evropeizace digitální politiky, digitalizace evropského hospodářství a společnosti, to se rozhýbalo. A, parlament v roce 2017 eh, společně s radou a, a eh, parlament tedy eh, bude projednávat konkrétní návrhy k této věci. Dnes jde o rozpočet a personální otázky. Dnešní výměnu myšlenek a podnětů k vašim očekáváním beru velice vážně. Musím říci, že Vždycky eh, jako advokáta mě eh, zajímaly otázky eh, personální a hospodářské a vždycky jsem se zabýval přeskumem účtu. 26 let jsem byl poslancem v Badensku, Württembersku. Téměř pět let jsem zodpovídal za tamní vládu a rozpočet tam činil asi 40 miliard eur tehdy a my jsme měli neobsazené, tedy Měli jsme dohromady eh, v úřadech, v eh, policii, mezi učiteli asi 230 tisíc eh, zaměstnanců. Za posledních sedm let jsem zodpovídal za infrastrukturní projekty, za Connecting Europe, za vedení plynu i elektřiny za a v těchto oblastech jsem mohl do značné míry přispět k tomu, co eh, bývalý kolega eh, za eh, komisař pro rozpočet Levandovský a kolegyně Georgieva tehdy udávali v této oblasti. Já dobře vím, že ve všech vašich výborech sedí profesionálové a proto budu odkázán na vaši spolupráci a musím vám říci, můj zájem na otevřené, věcné výměně názoru a dialogu v nadcházejících eh, letech eh, pro eh, evropský efektivní rozpočet a chytrou personální politiku je na snadě. V každé demokracii od Velké Británie eh, přes eh, Francii až po eh, mladé demokracie je rozpočet otázkou z nejdůležitějších. Proto si myslím, že je třeba, abyste jako parlament eh, hovořili eh, s radou eh, s očí do očí při stanovování rozpočtu a při kontrole rozpočtu. Tohle musí být jádro práce parlamentu tak, jako to je v národních, regionálních a místních parlamentech v rámci tedy naší evropské kultury, jak a jak to jistě bude i do budoucna. Pokud jde k o téma personálu, potřebujeme špičkové eh, lidi. Děláme všechno proto, aby motivace, kvalifikace a zkušenosti a vzdělávání našich eh, zaměstnanců tomu dostály. Potřebujeme nejlepší a nejchytřejší eh, hlavy pro naše instituce, parlamentu, radě i v jiných institucích a samozřejmě také v komisi. Já si myslím, že máme dobré úředníky, a máme stále eh, možnost získávat ty nejlepší ze členských států. Nicméně musíme se neustále snažit vzhledem k vývoji na pracovním trhu a nabídkám ze soukromého sektoru nezaostávat a zůstávat atraktivním zaměstnavatelem pro kvalifikované lidi i do budoucna. No, ale také potřebujeme aktivní personální politiku. Musíme učinit vše pro to, aby naši zaměstnanci zůstali mobilními, aby eh, se dále mohli rozvíjet a zvláštním cílem jsou eh, čtyři, je těch 40% v manažerských pozicích, eh, které jsme se v komisi a v dalších institucích zavázali dosáhnout do roku 2019. Na generálním ředitelství pro energetiku a pro eh, v digitalizaci eh, v posledních sedmi letech už jsem udělal eh, značné kroky k posílení žen v vedoucích pozicích. V nadcházejících týdnech připravujeme sdělení k rozmanitosti a inkluzi, kde se vyjmenovávají nejdůležitější opatření. Jde o rovnost příležitostí, mezi našimi eh, zaměstnanci a, o nepřítomnost diskriminace. K obému se zavazuji. A pokud jde o eh, zastoupení zaměstnanců a otázky, jako je LGBTI, eh, tak rozhodně naslouchám a věcným argumentům. To je velice důležité, pokud chceme dosáhnout nepřítomnost diskriminace a spravedlnost. i e, spolupracovníci na e, úrovni, i, i když tedy e, naše personální náklady činí méně než 6%, když se na to podíváme, tak víme, že v personálním sektoru můžeme zvýšit efektivitu a můžeme dosáhnout úspory nákladů při zachování stejných objemů výkonů. Proto i komise nadále bude se snažit eh, snižovat o procent ročně. Dosáhli jsme to už pětkrát a to, eh, a tím jsme, dos, eh, tím jsme přispěli k strukturální vyvážení evropského rozpočtu. Zároveň jsme neohrozili výkonnost naší služby a tak tomu bude i do budoucna. Mimořádným tématem bude Brexit. Vedoucím v této oblasti je předseda a jim pověřený Michel Barnier. Já budu spolupracovat, pokud jde o e, data a fakta po, o, o vyčíslování nákladů a o e, spravedlivou, dobrou a další pracovní e, pozici komise nebo komise, v komisi pro její britské spolupracovníky. A pokud jde o zbývající výplaty eh, penzí z toho eh, související a eh, o spolupráci Británie na tomto. No. Ve vší otevřenosti se chci dotknout té kritiky, kterou jste mi adresovali v několika týdnech někteří z vás. V několika posledních týdnech. Já jsem plně nezávislý člověk, pokud jde o vztah s lobbysty. Nemám eh, akcie ani eh, u energetických firmách, ani automobilkách, ani digitálních podnicích. Já eh, se setkávám s lidmi, kteří věcně souvisejí s mojí oblastí působnosti. V, transparent, v registru transparentním mám více zázemů než ostatní kolegové z komise. Ano, nejsem líný v oblasti digitálního hospodářství jsou začínající podniky, malé a střední podniky. Máme tady e, zástupce e, podnikatelů, obchodníků, evropské i zahraniční podniky, které mají zájem o digitální vnitřní trh. A v rámci svého kalendáře jsem se pokusil se setkat se zástupci všech. Já se snažím o to, eh, aby když nějaký poslanec, občan nebo zástupce hospodářství nebo společnosti, eh, eh, nějaký člen představenstva nebo odboru chce hovořit s komisařem, tak aby komisař byl k dispozici. Já jsem to vždycky dělal a budu to dělat i do budoucna. Chci naslouchat všem, kteří mají nějaké argumenty, ale nezávisle hmm, na základě poradenství svých spolupracovníků eh, chci dosahovat rozhodnutí, která jsou nenapadnutelná. Pokud jde o eh, můj projev v Hamburku v říjnu, ještě jednou bych eh, uvedl, že nebylo mým úmyslem a není mým úmyslem někoho zranit a lituji svých tehdejších výroků k rozpočtu a rozpočtové politice. Eh, poté, co eh, byl eh, schválen, schválen rozpočet na rok 2017 v nadcházejících týdnech, budeme ehm, pracovat na dosažení konkrétního výsledku v midterm review a, spolehám na vaši podporu při vyjednávání s radou. Současně připravujeme rozpočet na rok 2018, ale nejdůležitějším bodem bude příští výtelecí finanční rámec, příští rozpočtové období. Já od prvního semestru eh, roku eh, deklaruji eh, zájem na společné vyjednávání s vámi. Montyho zpráva a vlastní zdroje jsou tady velmi důležitými body, které bych potrhl. Teď už mi došel čas a budu rád, když budu moci podrobně odpovědět na nějaké další vody v rozpravě další. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Takže teď dostanou slovo kolegové, kteří jsou přihlášeni. První z nich je Jose Manuel Fernández a máte tři minuty na otázku i odpověď. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit portugalsky. Os parabéns ao senhor comissário pela forma clara como apresentou eh, as suas prioridades, pela inclusão que aqui eh, referiu e com a qual se... Vyslechl jsem teď pana komisaře Eh, který hovořil o svých prioritách a hovořil tedy o svých závazcích a také vyjádřil eh, připravenost se ke spolupráci s Evropským parlamentem. Eh, jsem rád, že pan komisář má bohaté zkušenosti a rozsáhlé poznatky i v oblasti rozpočtu. Já bych se chtěl eh, zeptat na eh, jednu eh, věc, která se týká plateb, protože máme s platbami velkých, velké problémy. Víme, že máme velkou částku, která se týká prostředků, které jsou vydávány na fond soudržnosti. A, a obrovské nevyčerpané množství Eh, je těchto prostředků. Já bych se chtěl zeptat, jak to chcete řešit, tenhle problém? Evropská unie eh, ztrácí důvěryhodnost v eh, takové situaci. Musíme přeci dodržovat své závazky, které jsme přijali vůči evropským občanům to souvisí s, také eh, s finančním eh, rámcem. K tomuhle musíme eh, přihlížet a musíme správně vyplácet ty prostředky. Význam strukturálních fondů pro hospodářství, infrastrukturu, mládež a venkov, to je nesmírně důležité pro všechny členské státy a všechny regiony a pro země, jako je Portugalsko, je to právě letos obzvlášť důležité. Jsem si dobře vědom toho významu. Problémy let 2013 a 2014 jsme v komisi dobře zanalizovali a děkujeme parlamentu za to, že nás po roce 2014 účinně podporoval na veřejnosti i politicky a díky tomu jsme ten problém alespoň co se týče horizontu 2016, dořešili. Musíme se tomu problému do budoucna vyvarovat a musíme udělat vše proto, aby příští víceletý finanční rámec nebyl schválen na poslední chvíli před plánovaným vstupem platnost. V roce 2013 to bylo příliš pozdě. Jednak ta příprava na implementaci programů a příprava příslušných směrnic musí být včasnější. Členské státy se svými lidmi, musí dělat vše proto, aby byly co nejdříve přihlášeny projekty a také musíme využít více flexibility, kterou nyní máme. Musíme na tom stavět, aby volné prostředky z let 2017 a 2018 byly k dispozici v roce 2019 a 2020, aby, nám, aby nedocházelo k početním propadům. Děkuji, paní Tomas. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, máme veliké problémy, Unie je stále kritizovaná a občané si stěžují minimálně na nedostatečnou transparentnost, etiku, a podobně a naším úkolem je rehabilitovat Evropskou unii. Domníváte se, že v tomto kontextu to, co jste říkal v Hamburgu, jakož i podezření, co se týče vašich cest, je v souladu s rozšířením vašeho eh, portfeje a jestli vaše politování bude stačit. V tomto kontextu myslíte si, že mít k dispozici plnou legitimitu pro eh, nadcházející let a samozřejmě budeme eh, projednávat příští eh, finanční roky i víceletý finanční rámec. A dále, co si, zda jste připraven podpořit naše stanoviska vůči radě v oblasti víceletého finančního rámce. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o střednědobý přeskum, budeme, doufejme, v následujících dnech svědky uvolnění blokace na radě. Jsme s italskou vládou v intenzivním kontaktu a jednáme o tom. Pokud se to podaří, pak jednání mezi parlamentem a radou budou s naší asistencí moci pokračovat a pokud jde o vaše očekávání, revize příštího víceletého finančního rámce, ty chápu jako dobrý vstup a chci to podporovat, ale jsem také realistou. Na konci toho jednání, co nejdříve, nám jde o dohodu mezi parlamentem a radou. S vědomím připravenosti rady využívat výsledky této revize, budeme usilovat o kompromisy a doufáme, že jich dosáhneme co nejdříve. Zdá jsem kompetentní pro evropskou rozpočtovou politiku, to mohu začít, na to mohu začít odpovídat počínaje zítřkem. A vím, že je tu otázka věcných kompetencí, do této problematiky se budu muset zapracovat, ale také vím, že chci obstát vašim očekáváním. Samozřejmě tady nastupují na místo kolegyně, která, myslím, v rámci komise odvedla skvělou práci. Depré. Děkuji. Gerard Depré. Vítejte, pane komisaři, a všechno nejlepší v novém roce. Jak víte, tento týden pracovní skupina na vysoké úrovni o vlastních zdrojích předloží závěrečnou zprávu. Eh, je nesmírně důležité, aby Evropský parlament eh, jaksi podpořil vytvoření nového systému. Vy jste v písemné odpovědi uvedl, že největší výzva bude přemluvit členské státy, aby se změnil systém. Ale jisté je, že toho členské státy nedosáhnou, jestliže komise nepředloží dobrý návrh. Takže já se ptám, i když to není právně závazné a není stanovený termín, Eh, zavážete se eh, předložit návrh za komisi do ledna 2018, eh, návrh systému vlastních zdrojů, kde byste se inspiroval ze závěru té pracovní skupiny. Za druhé, komise předložila návrh pro reformu systému Dublinu a systému solidárního spravedlivého přerozdělení uprchlíků. Některé členské země, země se zdráhají tak činit a e, zda tedy navrhnete e, pokuty pro ty, kteří tak nečiní. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že by bylo racionálnější spíš než sankce e, stanovit, že velkou část národních prostředků bude odpovídat potřebným opatřením pro registraci a přijímání uprchlíků. Děkuji, pane, kom- pane komisaři, máte slovo. Äh, Děkuji za obě otázky. Montyho zpráva, tu už jsem si četl poprvé včera a, s, a na těch 90 stránkách je velmi kvalitní text. A myslím, že je doba, abychom hovořili o novém pořádku a věnovali tomu důkladnou diskuzi. S tímto na mysli budeme připravovat příští víceletý finanční rámec. Pak také víme, že je potřeba doplnit nové vlastní zdroje a také víme, že Brexit znamená strukturální změnu evropského víceletého finančního rámce. Montyho zpráva, Montyho komise, to byl úkol, v návaznosti na poslední víceletý finanční rámec a ten, tento úkol podpořili všechny tři instituce, včetně rady. Takže je potřeba, aby to nevyšumělo do prázdna. Musíme na to účinně navázat. A zdá se, že strany, různé strany jsou připraveny a předkládají své návrhy. Jsou tu různé návrhy, jako CO2, otázky energií, daní z přidané hodnoty, ale zdá se, že je tu připravenost vést otevřenou debatu s parlamentem. A pokud jde o Dublin, pokud jde o strukturální prostředky na podporu uprchlíků, jejich ubytování, to by mohla být dobrá myšlenka. Děkuji za ní. Děkuji, pan Kelmel. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel odpovídat na naše otázky. Mám teď konkrétní rozpočtovou otázku. Víme, že Britové se chystají vystoupit z EU a teď velmi konkrétně. Vycházíte z toho, že výše rozpočtu zůstane stejná? Pokud ano, kdo má doplnit ten chybějící objem, nebo dojde k celkovému snížení? A pak mám obecnější otázku. Věřím a myslím, že vy také, že Evropská komise prostřednictvím svých komisařů je reprezentovaná a celkově jako grémium nese odpovědnost. V neposlední řadě je Evropská komise strážkyní smluv. A dobře víme, že tyto smlouvy byly v poslední době mnohokrát porušeny. Maastrichtská smlouva Dublin, zdá se, že to už je jenom bezcený papír. Teď eh, pokud jde o nové nařízení o bankách, to mělo být poprvé použito u italské banky Monte da Paschi a znovu to bylo porušeno. Ptám se tedy pana komisaře, co děláte konkrétně vy pro to, abyste obstál ve své úloze? Pane komisaři, prosím. Děkuji. Pravidla, které vytvořili parlament a rada pro banky, jsou závazkem pro nás, pro všechny. Jde o celkové zadlužení, oddlužování, nové dluhy, jde o bankovní sektor jako takový a tak dále. A jako komise o tom intenzivně jednáme. Mohu říci, že vůči euroskupině a vůči radě jako celku a také vůči parlamentu se tomu věnují kolegové Dobrovský z prezi, pan, pan předseda. A náš argument je ten, že v současné době se pohybujeme na poli evropských pravidel a patřičná flexibilita je využívána, ale ne překračována. Bude samozřejmě důležité to mít na paměti také v budoucí rozpočtové politice, protože samozřejmě je tu britský rabat 6 až 10 miliard ročně a samozřejmě musíme si počkat, než přijde požadavek z Londýna. Musíme si počkat, kdy konkrétně Britové vystoupí. Takže Samozřejmě ta odpověď bude za dva roky jednodušší než dnes. Pokud je o čisté platby, otázka zní, zda by nebylo jednodušší najít střední cestu. A nyní Indrek Taro. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji vám za vaše vystoupení v této diskuzi. Bohužel máme málo času, měli jsme málo času na to, abychom se seznámili, ale já dobře znám vašeho někdejšího kolegu pana Ranziho a kdy e, jsme se dohadovali o tom, kdo bude mít za starosti digitální e, aspekty personální politiky a podobně. A co se týče rozpočtu, účetní dvůr nedávno e, ohlásil, že se nám nedaří eh, rozpočtování otázek spojených eh, s klimatickými změnami. Takže moje otázka zní, jaké jsou vaše návrhy a představy eh, při přípravě rozpočtu už na příští rok 2018 a při přeskumu víceletého finančního rámce v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Spolupráce mezi kolegou Ancipem a mnou byla vždy vynikající a věřím, eh, že to bylo také poznat. Měl jsem kompetence ve dvou generálních ředitelstvích, ale pokud šlo o vnitřní trh nebo otázky hospodářské soutěže nebo digitální otázky, kolega Ansip byl tím koordinujícím místopředsedou v té zastřešující otázce. Otázka ochrany klimatu. Děkujeme tomuto parlamentu a celé Evropské unii za to, že Paříž skončila úspěchem a že ten cíl, aby se teplota nezvyšovala o více než 2 stupně, je alespoň dosažitelný. V EU máme 20% cíl. 20% investicí a výdajů má být věnováno otázkám ochrany klimatu. Samozřejmě není jednoduché to spočítat na jednotlivé eurocenty, ale je to program, který jsme si stanovili. A jsem vděčný svým službám, že také usilují o transparentnost. Chceme transparentně hovořit o tom, jak to s těmi 20% vypadá u infrastruktury, u soudržnosti, u ozeleňování, u rozvoje venkova a také v dalších oblastech do budoucna budu mít na starosti také otázky budov v Bruselu a v Lucemburku. Mí předchůdci tady udělali hodně. Jde mi také o energetickou účinnost těch budov, ve kterých v EU pracujeme. Tady musí být dodrženy náročné standardy. A jde mi tedy také o úspory energie v tomto smyslu. Děkuji a nyní má zástupce skupiny ENF, ale nebylo nám oznámeno jméno řečníka, takže je tady poslanec, který chce položit otázku. K tomu se dostaneme. Není tu zástupce, takže má slovo paní Miriada. Děkuji. Já se chci zaměřit, zaměřit na mravní bezúhonost. Komisař, který vede lidské zdroje, musí vést svým příkladem. Myslíte si, že je dobrým příkladem vzhledem k tomu, že žijeme ve velice křehkém politickém klimatu a, a rozšiřuje se politická nestabilita, procházíme různými politickými krizemi a vidíme eh, nárůst antievropských nálad, že vy byste měl být ten člověk, eh, který povede EU eh, přes tyto, těmito dobami. Chci se ještě vrátit k tomu, co jste říkal dříve. Eh, říkal jste, eh, že ve 41 eh, letech je člověk na vrcholu výkonnostně a po 50 už je lenoch. Pane komisaři, budete ta pravidla uplatňovat i na sebe? A jenom chci prostě ujištění, protože vy dostanete za úkol dohled na transparentnosti a etikou. Co vám můžete říct na ujištění, že opravdu provedete všechny své povinnosti řádným způsobem? tak eh, eh, podívejte. Eh, zeptejte se na konektu Digip nebo lidí u nás na generálním ředitelství. Prosím, udělejte to. Nebo se ještě jednou doptejte těch tisíců zaměstnanců země bárnsko jednobersko kde jsem byl zodpovědný za personální službu. V Barensku Wittenbergsku jsme opravdu eh, dosáhli eh, snížení pracovní doby pro eh, starší úředníky, zejména pro učitele. A to ve spolupráci s odbory. Protože často pracovní vytížení a fyzická tělesná e, přetíženost vedla k vyhoření. A já jsem e, e, radši, když máme učitele, který může pracovat do 67, i když už nebude mít takovou odpovědnost, nebo bude mít menší dobu pracovní než vyhořelý člověk v 58. Tehdy jsme dosáhli snížení pracovní doby oproti snížení platu a to s ohledem na zdraví e, pracujících a k, e, s cílem zachování e, jejich pracovní schopnosti až do odchodu do důchodu. Skupina EFTD má tři minuty na otázku, ale tady nám také nebyl oznámen řečník, takže je tady zástupce EFTD, který by chtěl vystoupit. Není tomu tak, takže slovo má pan Jan Olbricht všem. Pane komisaři, já bych se eh, eh, chtěl akorát zmínit, že paní komisařka Georgieva eh, navykla rozpočtový výbor na svoji častou přítomnost a informování o, o své činnosti časté. Mm, doufáme, že budete také častým hostem na rozpočtovém výboru nebo častějším, ale dvě moje otázky se týkají MFF. Máme tady zkušenost s aktuálním MFF a rozpočtovou revizí a budoucím MFF. A zeptám se velmi konkrétně, kdy, pane komisaři, eh, myslíte, že bude třeba začít vyjednávání o eh, nadcházejícím MFF a kdy byste je chtěl ukončit? Kdy víceméně byste je chtěl ukončit? A za druhé, Eh, vzhledem k tomu, že eh, role Evropského parlamentu při vyjednávání o MFF je specifická a jiná než při výročním rozpočtu, jak si myslíte, eh, že by měl naplňovat Evropský parlament svou úlohu při přípravě na novém MFF, aby to nebylo jenom něco ad hoc, ale systematická pravidelná činnost při přípravě nového MFF? Děkuji. Eh, roli parlamentu eh, vnímám jako plnohodnotnou, rovnoprávnou, plně, stejně eh, tedy roli, roli spolu rozhodujícího na úrovni rady. Máme tady víceletý rozpočtový eh, rámec, který, ukon, který skončí v roce 2020. Uvažuje se a uvažovalo se o tom, že když eh, Brexit bude na konci roku 2019, tak bychom mohli zkrátit ten víceletý finanční rámec. Já se tomu stavím nepředpojetě, ale spíš trochu zřelivě. Naši odborníci eh, říkají, že to eh, skrývá značná rizika. Komise podle rozpočtového práva do konce roku 2000, eh, do tohoto roku musí předložit svůj návrh na příští víceletý finanční rámec. Společně s vámi musíme projednat otázku, jestli to bude na sedm let nebo na pět let. Já bych to rád ještě později probral detailněji. Musíme eh, eh, také samozřejmě promyslet otázku, kdy přesně to přeložíme. Čím eh, později přijde Brexit, tím více ovlivní budoucí MFF. A v našem demokratickém systému musíme také si uvědomit, že stávající komise bude, že nová komise bude předkládat, ale ta stávající komise bude připravovat. Tento parlament bude vyjednávat, ale ten příští parlament eh, bude jednat celá radou v letech 2019 až 2020. To znamená, eh, že eh, souvisící, nějaké sou, sou, soudržné předání štafety je velice důležité. Proto na výborech, na frakcích, na pracovních skupinách je třeba se nad tím zamýšlet. A kdo mě znáte s ITRem, myslím, víte, že když se mnou eh, chtěl parlament uh, hovořit, tak eh, mě měl k dispozici a uh, já si myslím, že když máme nějaké téma, které je důležité pro parlament, tak se rád nechám po- pozvat. Děkuji. Nyní prosím pan Daniel Leviotti. Grazie presidente, commissario, buonasera. Eh, Nella sua veste... Dobrý večer, pane komisaři. budete odpovídat za lidské zdroje. A proto v otázkách vám položených jsme se také zaměřili na vaše vyjadřování na adresu LGBTI. Já vím, že jste se omluvil za ta vyjádření, ale opravdu cítím potřebu zajít do podrobností. Vy jste říkal, že upravíte sdělení k rozmanitosti a inkluzi Eh, v souvislosti tedy eh, s tím odstavcem o LGBTI. Můžete to eh, nějak podrobněji rozvést? Chcete tam zale, můžete nám říci mm, něco k konkrétním ustanovením, například k stejnopohlavním párům, které pracují v institucích nebo jiným věcem. Máte nějaké konkrétní myšlenky, které tam chcete promítnout, mm, abychom tady neslyšeli další jenom prázdné prohlášení, ale aby tady bylo něco konkrétnějšího pro naše kolegy? Děkuji. Pane pane Slanče, já vím, že kolegyně Georgieva eh, s vámi nebo s vašimi kolegy eh, hovořila o celé řadě eh, zpráv komise. Já vám mohu přislíbit, že všechna, všechny přísliby harmonogramy eh, paní Georgievy dodržím a ty eh, zprávy, které rozpracovala paní kolegyně, eh, hodlám uzavřít v nadcházejících měsících a čas vám je předložit podle harmonogramu. A, chci se zasadit o jejich dobrou kvalitu. A, a to platí pro, a teď uvedu jenom příklady, pro prosazení té pětiprocentní personální úspory, kterou eh, hodláme eh, prosadit do roku 2020. Jedná se o eh, také navýšení žen v středním a vyšším vedení, počtu žen tedy, a dosažení těchto cílů do roku 2019, pokud jde o nepřítomnost diskriminace v celé komisi vůči každému muži a ženě. Potom se to týká také zprávy o OLAFu, a to, o čem jsem hovořil dříve. Ty zprávy, které všichni eh, máte k dispozici, eh, ty, které vám přislíbila a kolegyně Georgieva, a tak ty hodlám vydat. Děkuji. Moje frakce mě pověřila, abych vám také položil otázku. Když jste měl na starosti rozpočet Vadenská Wirtemberska rozpočet občanům něco říkal. Problém, který máme, je, že rozpočet Evropské unie Evropanům nic neříká. Ten rámec je tak úzký, ta víceletý rámec přidělování rozpočtu je takový, že když nastane krize, je potřeba vymyslet nové nástroje, a takto se pak hovoří, začalo hovořit o úplné rozpočtové galaxii, kde máme někde jádro toho rozpočtu, ten samotný rozpočet a potom různé satelity okolo. S paní Georgiovou jsme zahájili dialog ohledně toho, do jaké míry bychom tento rozpočet mohli učinit srozumitelným pro Evropany. Pokud chceme eh, Evropu popularizovat, měla by Evropanům něco říkat, konkrétně její rozpočet. Jak si představujete, že bychom mohli naplnit tento princip a zajistit, aby Evropská unie, podobně jako Bádensko-Württembersko, když jste za jeho rozpočet zodpovídal, byl, tedy měla rozpočet srozumitelný pro občany. Prezident, eh, Pane předsedo, když jsme se poprvé setkali, eh, tak se mi ukázal eh, takovou eh, grafiku eh, vaší, která se týkala eh, galaxií a satelitů a já bych řekl, že parlament je v centru, ale máme tady čím dál tím více svěřeneckých fondů, dlouhodobých možností podpory rozvoje nových instrumentů mezivládních fondů a, a to eh, by mohlo omezit eh, to královské právo Evropského parlamentu. Já si myslím, že tohle může být jedna z důležitých otázek eh, vyjednávání o MFF příštím. Je jasné, že některé extrémní instrumenty budou vždycky třeba, ale musí existovat také střednědobý horizont, ve kterém je zase znovu bude možné internalizovat. Já u některých instrumentů a podpůrných fondů jsem připraven s vámi jednat o tom, že je můžeme vyjmout, nebo tedy eh, zařadit tak, aby vaše politická odpovědnost a kontrolní odpovědnost byly posíleny. Potom pokud jde o eh, ten vnitřní rozpočet, tak eh, my jako poslanci a komisaři nás je málo každému starostovi, každému místnímu regionálnímu ministrovi, každému národnímu celostátnímu úředníkovi musíme vysvětlit, že výhody evropského rozpočtu eh, pro národní eh, a regionální práci je třeba realizovat právě na jeho úrovni. Platí to také pro eh, odbory, protože naším rozpočtem nesmírně přispíváme k fungování vnitřního trhu, k prevenci korupce, k spravedlivé hospodářské soutěži a tak dále. Myslím si, že potřebujeme proto uh, partnera na všech stranách evropských institucí. Děkuji, Richard Ashworth. Eh, Děkuji. Pane komisaři, řekl jste, že podporujete agendu místo předsedkyně Georgievy, pokud je o rozpočet zaměřený na výsledky. Mohu se o tom dosvědět více? Můžete konkrétně říct, jak by to podle vás mělo ovlivnit každoroční diskuze o rozpočtu a diskuze o víceletém finančním rámci? Za druhé, komisařka Georgieva oznámila novou vysokou funkci, jejímž úkolem by bylo dohlížet na provádění tohoto rozpočtu zaměřeného na výsledky. Chcete toto místo zaplnit? Pokud ano, kdy? Děkuji, já rád tuto funkci zřídím. Tolik k druhé otázce. Teď ta myšlenka zaměření na výsledky, výkon, rozpočet zaměřený na výsledky, to jasně míří na cíl. Jsem přesvědčen, že efektivnost investic a výdajů lze podle toho poměřovat. Montyho zpráva hovoří o různých aspektech přidané hodnoty. Evropský rozpočet má smysl tam, kde přináší přidanou hodnotu, kde je možné díky němu jednat efektivněji, investovat cíleněji a levněji než pouze na národní rovině. Máme, na, máme k tomu dobré argumenty, můžeme to doložit. Důležitým partnerem je tu Evropský účetní dvůr. V příštích dnech navštívím Lucemburg a Eh, také jsem nedávno hovořil s předsedou Evropského účetního dvora. Je tu totiž ta otázka chybovosti. A je potřeba se místo chyb více zaměřovat na výkonnost. To je podle mě dobrá optika, co se týče poměřování úspěchů. A samozřejmě vaše zkušenost je důležitá. Máte volební okruhy, znáte místo víc než kdo jiný, znáte výsledky které přináší investice z evropského, eh, z evropského rozpočtu. Proto je vaše příspění klíčové. Děkuji. Prosím, Esteban González. Děkuji, pane komisaři. V prvé řadě vám chci pogratulovat a když jsem si přečetl váš životopis, myslím, že jste můžeme na správném místě, co se týče svěřeného portfolia. Pokud jde o problémy, kterým nyní čelíme, ty také souvisí s uprchlickou krizí a ta má také rozpočtové důsledky. Mnohé agentury a programy se museli přizpůsobit, rozpočty se museli přizpůsobit v posledních letech, aby to bylo možné ošetřit. Takže, jak se díváte na rozpočet z úhlu pohledu uprchlické krize v tuto chvíli? Jakou cestou bychom měli jít v následujících letech? A konečně za třetí, jak vyřešit ten rozpor, který tu existuje, kdy v důsledku krize jsou potřeby vyšší, ale příjmy ne. Děkuji. Uprchlická krize už měla na členské státy významný dopad v, posledních, v posledním desetiletí, třeba Španělsko, kolem roku 2008, situace na Lampeduze, to bylo jasně třetelné už v minulosti. Proto musíme dbát na to, aby všichni eh, si toho byli dobře vědomi. Ty členské státy, které neleží přímo u středozemního moře, eh, si dlouho nebyly vědomi toho celoevropského rozměru. Třeba země, ze které pocházím já, dlouho tuto otázku nevnímala jako otázku evropské solidarity. Zhruba od roku 2015, ale myslím, parlament, komise a také rada si dobře uvědomili to, že jde o společnou úlohu. Jde o společnou ochranu evropských hranic. Frontex na tento úkol byl příliš malý. Schengen a Dublin to bylo všechno nastaveno na pěkné počasí. Musíme lidské zdroje a finanční zdroje pro ochranu vnějších hranic výrazně posílit. Dále musíme podpořit členské státy, které jsou odpovědné za první příjem. Třeba Řecko samo o sobě bez evropské podpory nemůže zvládnout ty všechny úkoly, které, stojí, eh, které souvisí se registrací, ubytováním a podobně. To tež platí pro Itálii a Bulharsko. Za třetí, kromě řízení současné uprchlické otázky se musíme dívat také do budoucna, na rok 2025 a podobně. Musíme zvážit, že teď máme zastaralé předpisy a je potřeba vytvořit vyhlídky pro ty, kdo žijí v Libii, Egyptě a podobně. Jde o investice, budování, infrastrukturu. Takto vytvoříme perspektivy. A teď už musíme zasít semínko, proto má také ještě, bude mít ještě větší úlohu i budoucí parlament. Děkuji, Gajer. Děkuji, pane předsedo. za dnešní večer už jsme několikrát zmínili přeskum v polovině času a v této souvislosti jsme se dotkli některých souvislostí. Evropské instituce spolu s komisí, tedy Evropské instituce, my spolu s komisí a s parlamentem nemáme vždy poslední slovo. Společně jsme byli svědky toho, jak jednají členské státy, vše pod tím zatřežujícím pojmem, jak zvládat současnou situaci. Členské státy chtějí zlepšit svou platební situaci a naopak usilují o umenšení národních příspěvků. Takže se zřejmě shodneme na tom, že je potřeba změnit otázku vlastních zdrojů. aniž by se nějak změnila daňová zátěž na občany. Teď už Montyho zpráva byla zveřejněna, bohužel jsem zatím neměl příležitost se na ní podívat, takže máte náskok, ale předpokládám, eh, že je to dobrý výsledek. Pochopil jsem vás správně, eh, když jste hovořil o vlastních zdrojích. A chcete v budoucnu pro víceletý finanční rámec navrhnout také novou úpravu vlastních zdrojů? Odpověď bude stručná. Ano. Časový rámec je ideální. Komise musí víceletý finanční rámec letos připravit. Montyho zpráva byla předložena, bylo to na zadání rady. Pan Monty, jakožto někdejší premiér, by měl, být, by měl mít také autoritu v Evropské radě. Byla to skupina na vysoké úrovni, zapojili se poslanci, bývalí poslanci, komisaři a myslím si, že to je dynamika, které musíme využít. Jde tedy nejde o daňová čísla, ale jde o stabilizaci evropského rozpočtu a jde o zlepšení základů které máme a zatím jsou příliš jednostrané. Mám na vás tedy prozbu v této souvislosti. Chci říci, že je potřeba, aby se za to zasadili příslušní komisaři, ale jste za to odpovědní také vy. Když si představíme budoucí úlohu Martina Šulce v Německu, Společně také já se chci zapojit a argumentovat v Německu, podobně s, také s ministrem Schäublem, je potřeba, abyste se zastěli o to ve členských státech, aby ta Montyho zpráva přinesla výsledky. Děkuji, prosím, Paul Rybik. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Gratuluji komisaři Oettingerovi k práci, kterou doposud odvedl. Známe se už dlouho a ve výboru ITRE vždy ochotně přišel diskutovat, vždy nás korektně a komplexně informoval. Takto si představuji komisaře. Myslím si, že společně musíme dále klást důraz na preciznost a efektivnost. V Evropě tedy v, v parlamentu jsme společně vedli dohodovací řízení, Horizont 2020 a výzkumová agenda, to je pro nás velká priorita, protože je to zdroj budoucích pracovních míst a konkurenceschopnosti. Společně jsme prosadili program COSME a také prosím, aby se prosadilo očekávané navýšení prostředků. Také chci vyzvihnout program Erasmus pro mladé podnikatele. Je třeba ho internacionalizovat. K tomu je, to by mělo přispět k novým normám a standardům, k tvorbě nových pracovních míst a je třeba, aby naši mladí podnikatelé sbírali zkušenosti nejen v Evropě, ale také mezinárodně. Jak vidíte šance v příštím víceletém finančním rámci? už eh, začínají diskuze v, sov, eh, v souvislosti s přeskumem v poločase. Jak eh, vidíte tu oblast výzkumu a internacionalizace? Patří to k vašim prioritám? Děkuji. V rozpočtu máme okruh dvě a to je základ toho podpůrného rámce v EU. Ale okruh 1a se konkrétně věnuje inovacím. Patří sem Erasmus Plus pro mladou generaci, patří sem program pro zaměstnanost mladých lidí obecně, patří sem podpůrné programy pro malé a střední podniky a začínající podniky, start-upy a pak je tu také rámec pro výzkum. V posledních letech jsem v digitálním sektoru načerpal velké zkušenosti. Uvědomil jsem si, jak velkou přidanou hodnotu může přinést evropský výzkum, ať už jsou to kvantové technologie, robotika, senzorika. Věnovali jsme se projektům společného evropského zájmu, společným podnikům Joint Undertakings. Díky tomu máme výborné nástroje, které mohou podpořit přidanou hodnotu a efektivnost investic v EU. Sám to nikdo nezvládne, ale společně to dokážeme, abychom podpořili náš průmysl, abychom byli konkurenceschopní vůči Americe a Ázii. A také dobře víte, že pocházím z Jižního Německa. Tam nejsou velké koncerny, ale střední podniky. A právě proto mi na tomto tématu velmi záleží. La parole. Děkuji. A nyní má slovo Vladimír Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, zaměstnanost mladých lidí patří mezi priority jak komise, tak rady a parlamentu. Při projednávání rozpočtu na rok 2016 eh, Přesto při dohodovacím řízení se nám nepodařilo prosadit nové závazky pro projekt Iniciativa a na podporu zaměstnanosti mládeže, přestože už tehdy bylo jasné, že projekt je velmi úspěšný. Eh, nakonec jsme přijali projekt společné prohlášení a vyzvali jsme jednotlivé země, aby do konce roku 2015 předložili hodnocení projektu s tím, že pokud výsledek bude pozitivní, tak schválíme nové prostředky na jeho pokračování. Nakonec vyhodnocení netrvalo tři týdny, ale deset měsíců, přestože ministrům práce na to vyhodnocení měli tři týdny stačit a my jsme takto vlastně ztratili celý rok. To hodnocení, které tedy nakonec bylo v říjnu minulého roku předloženo, ukázalo, že projekt je nesmírně e, úspěšný a nezaměstnanost mládeže se v některých zemích podařilo snížit o třetinu až polovinu. Nakonec ve smírčím jednání jsme e, e, rozhodli o 500 milionech eur e, na tento rok, přestože parlament žádal o vyšší částku. Takže jaké máte plány v oblasti zaměstnanosti mládeže pro rok 2018 a při přeskumu víceletého finančního rámce jak eh, tedy zajistíte, aby taková úspěšná iniciativa eh, dostala tedy dostatečné prostředky? Für, ähm, die Revision. Pokud jde o revizi víceletého finančního rámce, tak teď potřebujeme, aby rada dala eh, zelenou, aby vyjednávání mezi parlamentem a radou mohla začít. Jsem připraven s kolegyněmi a kolegy eh, velmi dobrými argumenty eh, radě i vám ukázat, že eh, zaměst, opatření k zaměstnanosti mládeže jsou efektivní a přišla s prvními úspěšnými kroky na pracovním trhu. Musíme v tom pokračovat. Já jsem si dokonce jistý, že když se podíváme na trhy práce v nejrůznějších regionech Evropy, že eh, zaměstnanost mládeže Youth Employment musí být těžištěm i v nadcházejícím eh, víceletém eh, programu a nemůže skončit v roce 2020. A v rámci toho, co je demokraticky dosažitelné, vám můžu přislíbit, že každé euro bude smysluplně využito. Takže já naslouchám všem argumentům a vidím také, jak parlament bojovně vystupuje vůči radě. Děkuji, paní Šulin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za úvodní slovo. V době rostoucího populismu a politického extremismu po celé Evropě a v době, kdy jsme eh, svědky eh, nových trendů eh, směrem k postrealistické politice, je dialog s občany v Evropě důležitější než kdykoliv předtím. Programy jako Euro for Citizens, Evropa pro občany, nebo programy v oblasti evropské kultury a médií sehrávají klíčovou úlohu při vysvětlování občanům toho, co Evropská unie je a co lidem přináší. Takové programy také vytvářejí eh, citové pouto mezi občany a EU. Jak vidíte eh, budoucnost programů, jako je eh, Evropa pro občany? Jak roz, řešíte ten rozpor mezi snahou o vyšší financování těchto programů a realitou, kde okruh 3, to znamená bezpečnost a občanství, nemá dost velké rezervy. Děkuji vám za odpověď. Část eh, těch vám jmenovaných programů jsem eh, měl své odpovědnosti v eh, posledních letech, zejména v oblasti filmu, nových médií a kultury. Tam už hlavně za to zpovídal kolega Navráčič a další kolegové. U těch, eh, myslím si, že kromě těch eh, velkých podporných fondů eh, na zemědělství, infrastrukturu, výzkum a kohezi se musíme věnovat i těmto neformálním měkkým tématům Evropské unie. Když se podíváme na Evropská hlavní města kultury, tak kultura také musí být instrumentem nebo částečnou kompetencí Evropy. Proto si myslím, relativně málo prostředky můžeme eh, dosáhnout eh, velkého pochopení pro Evropu. A proto se připraven s parlamentem a s jeho odpovědnými výbory pracovat na eh, podpoře některých a navýšení některých programů. A nejde o miliardy, jde o miliony pro eh, šíření kultury, mm, pro média, pro práci s mládeží, pro občanskou angažovanost. Děkuji a nyní má slovo eh, Claire Moody. Děkuji. Jsou tři oblasti politiky, kde se komise zavázala Eh, jak se jim věnovat napříč pozornost eh, v rozpočtu, to je biodiverzita, klimatické změny a genderová rovnost. Eh, klimatické změny a biodiverzita mají vlastní metodiku, která umožňuje jejich jaksi mainstream v rozpočtu a in, komise jaksi investovala do jejich rozvoje. Nicméně Eh, eh, investice do rozvoje problematiky genderu eh, zřejmě nejsou na stejné výši. Podporujete genderové rozpočtování a genderový mainstreaming a zavazujete se, že budete investovat do rozvoje specifické metodiky pro genderové rozpočtování? Es ist sicherlich Politicky je určitě smysluplné, aby eh, příslušné položky rozpočtu a jednotlivé programy byly nějak zastřešeny a každý výzkumný program, eh, ať už je to ozelňování nebo eh, podpora venkova, měl nějaké společné cíle, jako tady máme 20% výdajů na klimatické změny například. Ale není to tak jednoduché. U tématu uh, genderu nebo gender mainstreamingu tam máme uh, určitou uh, funkci příkladu. Pokud se podíváte na personální uh, strukturu uh, komise, tak uh, většina našich zaměstnanců jsou ženy. ve funkcích, jako jsou uh, sekretářské asistentky a nižších vedoucích pozicích, tam máme většinu v vyšších eh, a nejvyšších eh, manažerských pozicích jsme někde eh, těsně nad, někde pod 30%. Takže ten 40% cíl je jednoznačným rozhodujícím cílem Junckerovy komise. V rámci personálního a smluvního práva děláme všechno pro to, abychom tohoto dosáhli. Výsledkem, výhodou je, že ženy jsou u nás mladší než muži. Mají o tři nebo čtyři eh, roky delší pracovní vyhlídky než muži. Proto téma demografie nám eh, zde pomůže tedy v eh, tom dosažení rovných příležitostí pro ženy. Já už jsem vedl první debaty s kolegy, ale zatím jsem nedospěl k konkrétní odpovědi. Pokud je o ty eh, nadřazené eh, cíle eh, evropského rozpočtu pro genderový mainstreaming, takže pokud budete chtít, pokud mi k tomu navrhnete nějaké konkrétní instrumenty, budu velmi ochoten i se nad nimi zamýšlet. Januš Le... Děkuji a nyní má slovo Januš Levandovský. Herr Kommissar, eigentlich bei der... Pane komisaři, Eh, jak Jens Geier, tak Gerard eh, Depre už, eh, odpo- už položili mé otázky, tak já je přeformuluji jinak, jinak. Vzpomínám si z dob, kdy jsme spolu seděli v komisi, že jsi se hodně stavil věcem pragmaticky a realisticky a z tohoto pohledu, čistě prakticky řečeno, vidíš opravdu, že by tady byla možnost hm, hluboké reformy vlastních rozpočtových prostředků? Eh, víš, eh, že veškeré eh, snahy byly takové krátkodobé a opravdu nepovzbudivé. Já jsem to také zkoušel. Takže možná, že prostor přináší Brexit, ale chci pragmatickou odpověď a ne nic obecného. Děkuji. Rozpočet Rozpočet nemá být automatickým prostorem pro zajištění větších eh, výnosů, větších výdajů. Potřebujeme zjišťovat, kde jsou konkrétní výdaje třeba a kde je třeba eh, více investovat na evropské úrovni. Jak tomu řeknu jednu myšlenku? Když tady mám migraci a ochranu hranic a rozpočtovou, tedy rozvojovou pomoc, eh, a bude to eh, stále více evropské úlohy, eh, tak to nesmí být eh, k tíži evropských rozvojových programů. Pokud Evropa bude jednat ve prospěch ochrany hranic, tak k tomu můžeme dát mimořádné prostředky. Bez infrastruktury, aniž bychom tedy oslavovali infrastrukturu, výzkum a tak dále. Tady může dojít k eh, určitému eh, navýšení evropského rozpočtu v zájmu členských států a jejich bezpečnosti. Za druhé, Monteho zpráva předkládá všechny možné eh, typy vlastních zdrojů nových. ETS, e zdanění CO2, energetické zdanění, stabilizace a Eh, ujasnění podílu na DPH. Eh, Já si myslím, že ne všechno by mělo být odmítnuto. Mám určitá realistická očekávání, že eh, z toho také rada něco přijme. Přijde to do evropského finančního práva. Děkuji, Viktor Negrescu. Děkuji. Politika de coeziune pentru... Děkuji, pane předsedo. Eh, politika soudržnosti je pro mnoho členských států prioritou, mám konkrétně na mysli země střední a východní Evropy, takže by mě moc zajímalo, eh, co mi k tomu můžete říci, co si myslíte o budoucnosti Fondu soudržnosti v druhé polovině víceletého finančního rámce a v příštím MFF. A co eh, myslíte k prostředkům, které nebyly spotřebovány v rámci tohoto fondu a jak pomoci členským zemím, které mají problémy se spotřebováním těchto prostředků? A nemůžeme ignorovat důležitý aspekt, který se týká vašeho prohlášení z roku 2013. A já budu tedy citovat z německých médií, tedy místo boje proti eh, dluhové krizi Evropa se prezentuje jako instituce, instituce, která převychovává zbytek světa mám eh, obavy o země jako Rumunsko, Bulharsko nebo Itálie a sám říkáte, že Francie není připravena pro to, co eh, se, eh, se chystá. Vy si vážně myslíte, že tyto země se nedokážou sami jak se řídit? Trváte na tom, co jste řekl v roce 2013? Možná byste to mohl vysvětlit nebo stáhnout. Lidské zdroje a jak si rozpočet a část rozpočtu, která přichází z těchto zemích, jak si dokazuje, že to byl omyl. Děkuji. Ich finde, dass die Stabilität... Já si myslím, že eh, stabilita v eh, členských státech eh, teď nám působí určité obavy. Máme tady hodně změn u vlády, hodně nestabilních regionů, docela hodně slabých regionů, pokud jde o mm, akceschopnost. Bulharsko docela jistě bude mít už brzo vládu, která bude schopná jednat U strukturních fondů musíme používat eh, flexibilitu a přenositelnost. A za druhé, to, co jsme předložili k eh, zjednodušení, ke směrnicím, eh, často naše předpisy k využívání prostředků ze strukturních fondů jsou velice složité. Tam, kde členské státy chtějí eh, se nechat poradit, musíme eh, být schopni posílit jejich eh, správní sílu i prostřednictvím evropských úředníků, kteří je budou odborně podporovat. A jinak vám musím říci, že tyto strukturální programy ještě dlouhá léta budou nezbytné, neboť evropské regiony potřebují tyto programy. jako někdo, eh, kdo eh, pochází z Německa, hm, tak znovu vybudování nových spolkových eh, zemí po roce 1990 by se tak nepodařilo bez je jako v Braniborsku nebo v Sasku bez evropských fondů, tak jak se to podařilo. Takže já určitě chci takové to nasazení prostředků ve slabších oblastech jako doposud. Děkuji. Pane komisaři, správně jste řekl, že rozpočtová oblast je jakýmsi královským úkolem a je pravda, že tady pro nás byla velmi významná Lisabonská smlouva. Proto mám ještě otázku k té rozpočtové galaxii a k tomu rozdrobení zdrojů. Můžeme počítat s tím, že tímto klíčovým tématem se bude komise zabývat také, pokud jde o prodloužení EFSI. Dále víme, že se ještě diskutuje eh, o rozpočtu eurozóny, také v ekonu. A jak vidíte tedy vyhlídky na stabilizaci eura, situaci v eurozóně? Za jakých podmínek může dojít k rozšíření a bude to téma také pro víceletý finanční rámec? Děkuji. Jak už bylo řečeno, jsou chvíle, kdy je nutné rychle a pragmaticky vytvořit nové nástroje. A doba finanční krize, kdy mnohé země zažily stagnaci nebo recesi, to vše byly dobré argumenty, proč náš předseda předložil EFSI, rozvinula to EIB a je nyní nutné to uvést do praxe. A také jsou doby, kdy je třeba integrovat. A myslím, že v tomto kontextu a také z úhlu pohledu vašeho výboru příští víceletý finanční rámec může přispět k takovéto integraci různých fondů a programů. Myslím, že doposud byl EFSI vystavěn dobře. S kolegou Katajnenem rádi opět podáme parlamentu zprávu o tom, které členské státy vedly jaké projekty díky fondu EFSI díky kterému tyto projekty mohly vůbec realizovat nebo je realizovat dříve. A ten princip toho královského práva, toho královského postavení je všeobecný. Byl, působil jsem v zemském sněmu a chápu vaše starosti. Vždy budu vaším partnerem, pokud jde o otázku spolurozhodování parlamentu v rozpočtových otázkách, nebo pokud eh, se chcete zeptat na příjmy a výdaje na evropské rovině. Eder Gard. Děkuji a nyní má slova Eder Gardia Zabal Rubian. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že eh, Evropská eh, komise sehrála klíčovou roli, Junkrova, eh, máme Junkrův plán a tak dále, ale komise se tady nějak snaží znovu dostat pod kontrolu eh, určité úkoly, které byly svěřené Evropské investiční bance, jako třeba je garanční fond a jiné nástroje. Co se týče rady, ten návrh přijatý nebyl, bude muset rada s parlamentem jednat, ale zajímalo by mě, co si, pane Ottingere, myslíte o, této, o tomto pokusu, eh, aby komise znovu jaksi měla kontrolu nad eh, Evropským investičním fondem a jestli se tedy postavíte eh, za naše stanovisko proti radě. Děkuji. Máme tu hodně spolupracovníků. EIB v Lucemburku a generální ředitelství v komisi. O obou mám vysoké mínění. EIB je klíčová, pokud jde o bankovní kompetence, pokud jde o rychlé posouzení investičních výpočtů, pokud jde o předpoklady pro infrastrukturu. A komise zase má velké zkušenosti s prováděním, kolegiálním prováděním programu pro infrastrukturu v rámci soudržnosti. Takže jsou tu různé úkoly. Není to buď a nebo. Buď jenom EIB nebo jenom komise. To ne. Důležité je dobré partnerství a vzájemné doplňování obou institucí. To je ta správná cesta. A přitom zároveň musí být jasné, že EIB má vlastní odpovědnost, ale to neznamená, že tu chybí demokratická kontrola. Vy, jakožto parlament, jste zaznamenali těch 16-17 miliard záruk pro Junckerův plán a za to máte spoluodpovědnost. odpovědnost. Takže k tomu je také důležitým předpokladem transparentnost. Ta operativní činnost EIB je obohacením práce komise. Děkuji, Siegfried Mursan. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji za konkrétní odpovědi. Osvětlil jste jasné pozice, které jste vyjádřil u různých otázek, včetně otázky vlastních zdrojů a budoucího MFF. Počítáme s tím, že budete Evropský parlament chápat eh, jako spoluzákonodárce vážně a budete nás zapojovat do debat o rozpočtových otázkách. Mám dvě otázky. Za prvé, byli jsme svědky rozvoje finančních nástrojů v posledních letech, včetně EFSI, jakožto nezbytného investičního nástroje. Ale také víme, že některé členské státy se těžko dostávají k finančním nástrojům, protože v těchto členských státech je méně rozvinutý finanční trh. Je to prostě tak, že finanční trhy v Bukurešti nebo v Sofii jsou méně rozvinuté než ve Frankfurtu nebo v Paříži. A granty z EU jsou přitom nezbytným investičním nástrojem. Takže se chci zeptat, jak vidíte rovnováhu mezi finančními nástroji a granty EU do budoucna. A dále naše skupina podporuje aby všichni mladí lidé ve věku 18 let měli právo na jízdenku pro eh, Interrail, aby procestovali Evropu. Reagovala už na to komisařka Georgieva. Co si o tom myslíte vy? Jak vidíte financování toho, tohoto projektu, pilotního projektu pro mladé lidi, aby dostali jízdenku Interrail? Děkuji. Komise a také EIB se v současnosti zabývají čerpáním záruk z EFSI na projekty v členských státech a regionech. Sledujeme to velmi pozorně. Samozřejmě nemůžeme dosáhnout toho, aby vše bylo propočítáno rovnoměrně na obyvatele, ale musí to být přeskoumáno také z úhlu pohledu banky. Ale zároveň nemůže nastat situace, kdy budou propastné rozdíly. Samozřejmě jsou tu strukturální rozdíly mezi členskými státy a tady je úloha EIB, je tu úloha také bankovní unie a unie kapitálových trhů. V bankovní unii, kde máme jeden vnitřní trh, musí být banka z vnějšku schopna investovat také tam, kde je přístup spíše konzervativní, se zapojením potřebných záruk. A je třeba jednat s místními a regionálními samozprávami, je třeba se informovat a poskytnout podporu. Teď k otázce Interrail. Máme Erasmus, Máme volný pohyb v Evropě, mobilitu a mladá generace to využívá. Je vynikající také z pohledu životního prostředí, když mladí lidé dostanou možnost cestovat vlakem. Je třeba uvažovat o podobných iniciativách, ale nemůže to být na úkor Erasmu, pouze nad rámec. Děkuji kolegům z rozpočtového výboru za položené otázky. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše odpovědi. A nyní uh, se ujme předsednické funkce paní Gressler. Děkuji, to bylo naprosto přesné podle našeho časového plánu a na prvním místě v řetězci, eh, na prvním místě je kolega Sarvama. Tři minuty, prosím. Děkuji. Pane komisaři, chtěl jsem se zeptat na konkrétní implementaci principu rozpočtu zaměřeného na výsledky. Ale kolega pan Ashworth už tuto otázku položil. Myslím ale, že jsme neobdrželi konkrétní odpověď, takže tuto otázku musím položit ještě jednou jaké budou vaše první konkrétní kroky, abyste tuto iniciativu posunul dál v implementaci rozpočtu zaměřeného na výsledky. A dále přesnost údajů zaznamenávaných v orgánech členských států. Každý rok ve své výroční zprávě to zmiňuje Evropský účetní dvůr, říká, že mnoho chyb mohlo být odhaleno už na úrovni členských států, kdyby komise a členské státy využívaly všechny informace, které měly k dispozici. Co uděláte pro zlepšení této situace? Děkuji. Pane komisaři, prosím. Dovolte příklad z odvětví energie. Když Šlo o nástroj na propojení Evropy a spolufinancování infrastruktury, přeshraniční infrastruktury pro plyn a elektřinu, a nebo pokud se jednalo o úložní kapacity, které jsou nezbytné pro obnovu sítě elektřiny. K tomu máme připravené obálky v rámci víceletého finančního rámce. Tam je důležitý cíl integrace členských států na jednom trhu pro plyn a elektřinu. Chceme se vyhnout tomu, aby členský stát byl závislý na jednom dodavateli. Cílem je také diverzifikovat zdroje a snížit ceny. Je třeba jmenovat Litvu, Estonsko, Lotyšsko, Polsko. Je to tedy politika diversifikace zdrojů a sítí, abychom se vyhnuli monopolům, abychom nebyli vystaveni riziku bojkotu a dosáhli snížení cen. Proto u všech investičních podpůrných programů musíme definovat cíle, které na celoevropské rovině chceme dosáhnout a podle toho poměřovat postup a výsledky. Musíme se ptát, zda jsme nákladově efektivní. Tak, aby celoevropské jednání bylo výhodnější než 28krát investice na národní úrovni. To mohu velmi dobře popsat v digitálním nebo energetickém sektoru. A dále k vaší další otázce transparentnost komise, zjednodušení investic, do jednání se členskými státy, to je klíčem k lepším výsledkům. Děkuji, kolegyně Ayala Zende. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři. Chtěla bych se vrátit k těm dvěma portfeliím, které máte na starosti. Jsou to důležitá témata, Teď eh, jste jmenován pro rozpočet, budete také eh, tedy jednat eh, o budoucím celetém rámci. Jsem Španělka. Pamatuju si, že před půl rokem jste ještě trval na sankcích pro Portugalsko a Španělsko, finančních sankcích ve výši milionů eur, které by byly strženy ze strukturálních fondů. My jsme učinili velké úsilí a přinesli jsme velké oběti jak v Portugalsku, tak ve Španělsku a vy jste se tak rozhodl, vaši kolegové říkali, že by se ty sankce aplikovat neměly, vy jste na tom trval. Opakuji, jsem španělská poslankyně a mám opravdu velké obavy, když vidím reakce eh, mých spoluobčanů, kteří nepochopili, co se děje, jak je přesvědčit, že pokud se stane něco podobného, nebudete zase žádat finanční sankce, pane komisaři beim Thema der Haushalt. Děkuji. Pokud je o rozpočtovou politiku členských států, musíme dát pozor na to, aby Evropská unie a eurozóna nebyly roztříštěny. Komise je spolu zodpovědná za dodržování pravidel v eurozóně. Ale je přitom z protichůdných důvodů podrobena tvrdé kritice. Komise je kritizována španělském a portugalském, ale z protichůdných důvodů nás kritizují Německo, Finsko a další země. Komise musí udělat vše proto, aby se tomuto rozpolcení vyhnula. Takže prosím o porozumění. Samozřejmě tu máme six-pack, two-pack, další pravidla, maastrichtská kritéria. A je potřeba na ně dbát. Kolega Kölmer se ptal, jak je to s dodržováním pravidel. A já samozřejmě také velmi respektuji vaše starosti. Význam strukturálních programů pro nové členské státy, Portugalsko nebo Španělsko, toho jsem si velmi dobře vědom. Dívám se na investice v těchto zemích a vím, že bez evropských programů by se mnohé nepodařilo. A proto vám mohu potvrdit, že nezastupuji v komisi německou vládu. Jsem evropským komisařem. Narodil jsem se v Německu, pocházím odtud, ale nesu celoevropskou odpovědnost a Španělsko je stejně tak důležité jako jiný členský stát. Německo tu nemá žádnou výsadní pozici. Děkuji. Dále prosím pan Černecký. Thank you, uh, Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, děkuji vám za prezentaci. Mám na vás jednu otázku. Nedávná studie jedno z útvarů Evropského parlamentu k financování státních organizací eh, eh, k systému finanční transparentnosti eh, tak tento systém je považován za nedostatečně, za to, že má nedostatečné pravomoci k získání tedy příslušných informací a jak plánujete eh, zlepšit tento systém? V jakém časovém rámci zhruba? Děkuji. Pane komisaři, prosím. Nevládní organizace jsou eh, součástí občanské společnosti a jsou eh, prostředníkem občanského angažma. Myslím si, že jsou důležitým a, a mm, po, úctyhodným eh, doplněním eh, státních institucí nebo respektive evropských institucí. Proto na eh, místní úrovni, na regionální úrovni, na národní úrovni, na evropské úrovni jsem vždycky měl velký respekt před jejich angažmá a jejich podpora a si myslím i z evropského rozpočtu jako projektová podpora je správná. Naopak, jako u každého podpůrného programu, bez ohledu na to, eh, komu jdou ty prostředky, musí komise s pomocí eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, a, a hm, s pomocí účetního dvora, hm, s pomocí OLAFu dělat vše pro to, aby ty nesrovnalosti eh, nebo dokonce eh, podvody, aby se jim zabránilo. Já si myslím, že tohle ale není konkrétní eh, téma nestátních organizací. Týká se to všech podporných programů a já si myslím, že jsme není na, konfeten, kon, kon, na vhodné cestě k tomu, aniž bychom kohokoliv diskriminovali a abychom se dostali tedy ke věcnému na eh, přehledu o eh, příslušných prostředcích. Děkuji, kolega Ali. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane komisaři. Jedna z velkých výzev je zjednodušování. Vy navrhujete snížit administrativní zátěž pro příjemce lepší tedy efektivitu využívání těch prostředků. Pokud jde o MFF, je třeba vyřešit eh, vysoké, určité eh, priority. Byli bychom rádi, abyste eh, dodržel priority svého předchůdce a abyste jste i nadále se snažil v této oblasti, například výkonové rozpočtování, to je nezbytné pro zvýšení důvěryhodnosti Evropy. Investiční plán pro Evropu je vnímán vel, obecně pozitivně. Nicméně eh, má se obecně za to, že tento plán je třeba eh, znovu eh, projednat. Co si myslíte o několika velkých evropských projektech? A, a no, to, aby z toho měly členské státy, a které členské státy by z toho měly mít a, prospěch. A potom chci upozornit na a, programy v rámci MFM, a, a sice a, na jejich spoždění v rámci stávajícího eh, programového období. Většina plateb byla odložena na poslední část eh, období. Jaké komplikace pro evropský eh, rozpočet by se mohly objevit v souvislosti zejména s nadcházejícím Brexitem? Pane komisaři, prosím. U všech podpůrných programů na každé úrovni je třeba zachovávat eh, rovnováhu mezi zjednodušením, odbouráváním byrokracie, eh, snadným zadáváním zakázek a eh, prevenci špatných výdajů a dostatečné efektivity na druhé straně. Na evropské úrovni to platí mimořádně. Už u podpůrných programů místné úrovně to není úplně jednoduché. My jsme eh, jednou měli eh, program eh, na, na práci s mládeží, ale v evropské úrovni máme 28 různých kultur zprávy veřejné způsobu, jak se takové programy provádějí a implementují. Už ve své domovině mi vždycky zemědělci říkali, že eh, čerpání zemědělských prostředků je strašně těžké. Jeden zemědělec chce být eh, ve stáji nebo na poli, chce vyrábět a nevyplňovat formuláře. To chápu. Ale na rozdíl od toho, jak teď ty naše různé programy zemědělské a greening eh, slaďujeme s zájmy přírody a nebude to jednodušší. Takže vždycky je to naprotá rovnováha. Ze zkušenosti probíhajícího MFF můžeme navrhnout některá zjednodušení, ale bude třeba vždycky určitých eh, správních snah eh, proto, abychom eh, mohli daňovým poplatníkům ukázat, že prostředky se vydávají také bez korupce a efektivně. Děkuji teď kolega Denis de Jong. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedající, eh, pane komisaři Ettinger, eh, jedna z otázek eh, se týkala vašich kontaktů s lobbysty. Řekl jste, že od prosince 2016, 14. měli přes 300 setkání a více z toho než 270 bylo s velkými podniky, zbytek s nestátními organizacemi, ekologické organizace a tak dále. 10% jich tedy bylo celkových těch setkáních. Vy jste eh, řekl, že tady, byla menč, že tady bylo méně, méně žádostí od těch nestátních organizací. Ale často eh, ten problém je, že ty prostředky, které eh, mají ty ostatní lobistické skupiny, jsou velice omezené ve, tedy se srovnání, ve srovnání s aktivními, tedy s podniky. Proč jste nevyhledával aktivněji ty to skupiny? A, a proč jste také nekonzultoval expertní skupiny? Tak, abyste eh, mohl eh, posuzovat eh, alternativy při svém rozhodování. Pane komisaři, prosím. Já jsem v posledních sedmi letech se sedmi eh, různými svazy občanské eh, společnosti, nestátních organizací, eh, ochranci spotřebitelů vedl u rozhovory na národní i regionální úrovni. Myslím si, že ta, to jejich financování je na stabilním základě. V podstatě předmětem rozhovoru s nimi nikdy nebylo financování jejich nebo jejich nestabilita. Pokud jde o digitální hospodářství, a to vám můžu dokázat, dostanete tisíce žádostí o eh, debatu od malých a středních podniků, od eh, odborů, od eh, řemeslných svazů, průmyslových svazů na národní úrovni. V některých členských státech hospodářské komory, ne průmyslu, ale hospodářské komyslu, ty, ten střední stav si z digitalizace udělali těžiště své činnosti. V některých eh, eh, zemích jsem byl na 30-40 akcích jenom proto, abych mohl informovat eh, zástupce středního stavu o digitální revoluci, protože žijeme v revoluci a když se tomu nebudeme silně věnovat, tak Evropa bude takovou náplní sendviče mezi Azií a USA. A on nám jde ne, nejenom o průmysl, ale o pracovní místa pro mladé lidi, pro budoucí generace. A to vytváří ne primárně komise. My naopak je odbouráme rok po roce o 1%. A pracovní místa vytvoříme prostřednictvím eh, investic díky dobré infrastruktuře a na to potřebujeme fungující hospodářství digitální v každé malé i velké zemi. Já vedu eh, rozhovory se zástupci hospodářství proto, abychom zajistili konkurenceschopnost vytváření pracovních míst a investice do Evropy. A platí i to i pro neeuropany. Mluvil jsem s Alibabou, s Qualcommem, Intelem, Ciskem, Hewlett Packardem a dalšími, abychom eh, mohli zvýšit eh, atraktivitu digitálního trhu pro Aziaty a Američany. A každý ministr hospodářství tohle dělá přesně, ať už je to sociální demokrat, liberál, eh, zelený. A v, německých, v Německu máme spoustu zelených. Dělají to přesně takhle. Prostě musí se soustředit na hospodářství eh, tak, aby eh, byla zřejmá atraktivita Evropy. Děkuji teď, pan kolega Javor. Děkuji, pane předsedo. Od roku 2014 jste Eh, zmínil Deutsche eh, Telekom daleko vícekrát, než by odpovídalo eh, vašemu portfolia a kdy vycházím pouze z vašich veřejných prohlášení a kromě toho máte podivnou interpretaci potřebné transparentnosti, což Ehm, což se projevilo ehm, v souvislosti ehm, mm, s, otázkou letecké havárie, o které jste hovořil. Podle vaší osobní historie vy eh, zdaleka nenaplňujete svoje závazky, co se týče důvěry eh, občanů v evropské instituce. Tak se vás chci zeptat, jaké konkrétní akce plánujete plánujete pro, eh, v oblasti eh, regulace lobismu, eh, se kterým jste velice zadobře? Například jedna jak chcete zajistit, že v budoucnu bude řádně sankcionováno neřádné chování? A bitte. Pane komisaři, prosím. Vážený pane poslanče, k mé historii. Kdybyste se zeptal svého kolegy Reinhard Bütikopera, ten mě opravdu dobře zná, a to už od 80. let zná mé silné i slabé stránky, ale myslím, že jako takový je dobře omeznámen s mou osobností, s mou prací, působil spolu se mnou v zemském sněmu a dokáže mě dobře posoudit. Za druhé, k mým hlavním úkolům nyní patří digitální infrastruktura, širokopásmový internet, telekomunikace. To není jen tak libovolná oblast, je to ústřední význam. A ta digitální infrastruktura v Evropě není úplně v nejlepším stavu. Na cestě ke gigabitovému hospodářství potřebujeme telekomunikační firmy, všechny podniky, evropské, vnitrostátní, regionální, místní. Současné zavedené firmy i nováčky. Proto jsem pravidelně vedl rozhovory s mnoha svazy v telekomunikační oblasti, protože máme směrnici TSM, která na počátku mého funkčního období byla ve fázi trialogu, pak byla dojednána a předložili jsme telekomunikační balíček. To byl hlavní úkol, který mi byl svěřen v září loňského roku. A tuto práci nemůžeme dělat bez příslušného odvětví. Musíme využívat znalostí a zkušeností odvětví. A to je nezbytným předpokladem mé práce. Digitalizace hospodářství a miliardové investice. To jsou nezbytné investice do optovláken, do G5. To nemůžeme dělat bez hospodářství, bez sektoru. Proto je vždy nezbytné pro mě hovořit se zástupci podniků. A tady nevidím žádný deficit ve své práci. Tak to chápu svou práci, jakožto komisáře pro digitální hospodářství. Děkuji. Obávám se, že máme problémy s řečnickou dobou. Kolegu Valiho tady jako dalšího řečníka nevidím. Chce někdo z FDD ho vystřídat? Zdá se, že ne. Nyní prosím kolega Zdechovský. Pane komisaři, doufám, že vás má otázka tolik nerozčílí, jak otázky mých předřečníků. Já bych se chtěl zeptat na věc, která nás velice trápí jako kontrolní výbor. A to je otázka, že některé evropské instituce nechtějí spolupracovat na auditoriu, eh, na absolutoriu evropských institucí. Především Rada, Evropská rada se dlouhodobě vyhýbají a bojkotují vlastně eh, projednávání auditoria evropských institucí. A to je i jedna z kritik občanů Evropské unie, kteří říkají, podívejte se na evropské instituce, které jsou netransparentní. Vaše předchůdkyně slíbila, že v této oblasti se pokusí sjednat nápravu. Chci se zeptat, zda jste s tímto problémem seznámen a zda s ním budete něco dělat. A druhá otázka je, velice stručná jenom doplnění toho, co předřečníci říkali, protože mi sebrali mou otázku. Eh, po roce 2020 musíte do konce tohoto roku připravit rozpočet. To je rozpočet dlouhodobý, rozpočet 2021 až 2028. A chci se zeptat, zda v něm zahrnujete priority jako nové eh, technologie, inovace nebo vnitřní bezpečnost. Děkuji za odpověď. Herr Prosím, pane komisaři. Pane poslanče, v demokratické společnosti každý nositel mandátu musí mít podporu občanů. Ať už jste ministr nebo komisař, musíte mít podporu, musíte být akceptován. Akceptování ve společnosti, o to se opírá demokracie. A tady je samozřejmě potřeba mnohé zlepšit. Komise přeskoumává to, co můžeme zlepšit my v komunikaci, v médiích, v sociálních médiích, v každodenních tiskových konferencích, v tom, jak prezentujeme naši práci v parlamentech členských států a tak dále. Ale Myslím, že jde také o usilovnou práci, jak navštěvujeme naše volební okrsky a tak dále. Ale myslím, že tady skutečně evropské instituce dělají hodně. Neměl byste to natírat všechno na černo. Naše transparentnost je rozhodně nadprůměrná. Žádný ministr členského státu nejedná tak transparentně, jako jednáme my. A máme tu přitom problém – na počet obyvatel máme málo poslanců a jeden komisař za členský stát, to také není příliš vysoké číslo. Ale o to spíš potřebujeme partnery. Evropské ideály. Proto je potřeba získat také místní a regionální samozprávu, starosty. A pokud o víceletý finanční rámec, tam mohu říci jen tolik, že jsem pevně přesvědčen, že v sektoru výzkumu a inovací Evropa přidává přidanou hodnotu a proto by se tato oblast neměla zmenšit, ale naopak navýšit v příštích letech. Děkuji, prosím, kolega Kaja. Děkuji vám. Jakožto kontrolní výbor si děláme velké starosti o to, jak chybovost při provádění evropského rozpočtu by bylo možné snížit. Jak tuto chybovost snížit, to je otázka, kterou nemusím jistě příliš rozvádět. Jde o legitimitu evropské politiky a evropských institucí. Může to být rozhodující. Samozřejmě víme, že i tady máme euroskeptické kolegy a pro některé je těžké uznat, že chyba je pouze formální povahy, nebo může být pouze formální povahy, někteří jako chybu vidí okamžitě podvod. Ale každopádně je potřeba chybovost snížit. Při provádění rozpočtu máme oblasti jako rozvoj venkova nebo regionální politiku, kde je notoricky chybovost velmi vysoká. Zpráva účetního dvora vždy zdůrazňuje, že členské státy nevyužívají informace, které mají k dispozici a proto ta chybovost neklesá. To je velký problém. Jak to chcete řešit? Pane komisaři, prosím. Děkuji. o práci kontrolního výboru. Pokud jde o rozpočtovou kontrolu, jsem v poslední době získal mnoho informací a chci vás poprosit, abyste v této své práci právě tak pokračovali. To za prvé. Za druhé, chybovost. To je nejmenším na dobré cestě. 3,8 a 4,4. A po této cestě musíme jít dál. Dále vymáhání prostředků, u kterých došlo k chybě. Chyby se mohou stát. Chybovat je lidské. Takže náprava chyb a vymáhání a tím další snižování chybovosti je třeba snížit pod 2% a ještě níž. To je další krok. Je tedy potřeba co nejlépe dále spolupracovat s účetním dvorem. Vedeme rozhovory s novým předsedou. Máme tu vzájemnou doplňkovost přístupu chybovosti a přístupu výkonnosti. to se zná být dobrou cestou. Jde také o přijímání ze strany občanů. Pak tu máme také EPO, Evropského veřejného žalobce. To, toto nařízení už je na cílové rovince a budu pokračovat v práci komisařky Georgievy. Evropský veřejný žalobce musí mít významnou úlohu pro ochranu evropských prostředků. Všechny tyto nástroje by nás měly společně posunout dál. Mimochodem, jo, jde také o zemědělskou oblast a strukturální fondy. Děkuji. Kolega Černecký se vzdal svého příspěvku, kolegyně Dlabajová. Děkuji, pana, eh, paní předsedkyně, pane komisaři, přeji vše dobré v novém roce. Vidím, že někteří začali tento rok eh, skvělou náladou. Opravdu tu vtipku jí, děkuji vám totiž za konkrétní odpovědi, ale upřímně řečeno, tolik konkrétních odpovědí jsem tu neslyšela, takže se mohu vrátit k některým otázkám, které nebyly zodpovězeny. Jedna věc, na které nám v rozpočtovém kontrolním výboru velmi záleží. V písemných odpovědích jste řekl, že důrazně podporujete rozpočet zaměřen výsledky a tuto iniciativu. Zmínil jste dosažený pokrok a mluvil jste o budoucnosti, včetně pozitivních dopadů na zainteresované strany a evropský rozpočet. Ale bohužel mi tu chybí dvě klíčové věci. A to skutečný stav toho vedení rozpočtu zaměřeného na výsledky a kontinuita. To vedení bylo přislíbeno. Silný princip, eh, silné o principy ovšené vedení. To nám tu ale zatím chybí. Kdo to bude? Jak navážete na svou předchůdkyni? Jak zajistíte kontinuitu? Jaké budou ty konkrétní kroky? A další otázka, která podle mě nebyla zodpovězena, můj kolega zmínil tu cestu soukromým letadlem a já se chci zeptat, kdy hodláte předložit konkrétní návrhy, abychom si vy, vyřešili tu problematiku cestování soukromými letadly. A prosím, už nevtipkujme, prosím o konkrétní odpovědi. Pane komisaři, prosím. Zum zweiten Punkt habe ich. Tak k tomuhle bodu jsem podal eh, komplexní vysvětlení a písemné eh, o dotazy poslanců, také odpovím písemně prostřednictvím komise. Potom, pokud jde o rozpočet zaměřený na výsledky, eh, pokud jde o energetiku, eh, když víme, jak v plenárenství mm, jsou v některých členských státech problémy, dané monopoly a výpadky dodávek, například balské státy, tak balských státech, tak eh, formulovaným výsledkem by mělo být více než jeden dodavatel, eh, konkurence, eh, více dodavatelů, více úložných kapacit a více plynovodů. A státy jako Litva, Lotyšsko, Estonsko, a dostávají, eh, nebo musí na to dostávat větší eh, prostředky z evropského rozpočtu. Potom eh, tady je zvyšování energetickou bezpečnost za třetí, dostat se na evropský plynový trh po vystavění interkonektorů a, nebo terminálu v LNG nebo jiné úložné kapacity, můžeme opravdu dosáhnout mm, takového cíle. A potom si můžeme říct, jestli máme jednotnou cenu plynu na trhu, máme více dodavatelů, více zdrojů, ano nebo ne? A potom ty projekty prostě buď byly e, úspěšné nebo neúspěšné. Potom e, e, za, když odpovídá každý komisař, kromě hlavního komisaře, za podporu kultury, za podporu malých a středních podniků, podporu infrastruktury, po podporu rozvoje pomoci a tak dále. A vy jste v obláckách leadershipu eh, vlastně naší kontrolou. A já si dokážu představit, že eh, při projednávání rozpočtu eh, formulujete cíle. Ty výsledky nesmí být jenom cíly komise. Musí to být vysvětlené v poznámkách k, k rozpočtu. Parlament eh, hlasuje pro tyto prostředky s cílem dosáhnout toho a toho za 2, 3, 4 roky. A potom budeme moci dosáhnout eh, společných sil. A myslím si, že ta myšlenka kolegyně Georgievy eh, a potom ještě může být doplněna v rámci dalšího MFF kolega Ashworth za EKR. Pane komisaři, jsme svědky výrazného nárůstu eh, odporu proti, eh, tedy eh, autoritě hlasování proti establishmentu. Příliš Evropanů dnes vnímá Evropskou unii jako vzdálenou a byrokratickou a nemá pocit, že funguje jejich v jejich prospěch. Zdá se, že antievropané mají eh, v rukou všechny argumenty. Jako eh, komisař pro rozpočet byste mohl mít velký vliv na to, jak by se Evropská unie mohla obrátit znovu k těmto lidem. Jaké eh, myšlenky byste nám nabídl k tomu, jak tohoto docílit? Pane komisaři, prosím. Tak, abychom dělali reklamu evropskému projektu, eh, tak to je eh, samozřejmě eh, úloha jak finanční politiky, tak i ostatních oblastí činnosti. Já myslím, že je spousta projektů, které bychom mohli dělat náklady efektivněji v oblasti výzkumu. Nebo jiný příklad, já jsem eh, například připravoval program, eh, který se jmenoval High Performance Computing. V 80. letech sedm eh, z deseti nejvýkonnějších počítačů světa bylo v Evropě. Teď máme jeden. Ale Evropu, v Evropě nepotřebujeme 28 superpočítačů, nemáme. Jde o to, abychom měli dva až tři pro náš evropský výzkum. A proto dává smysl, eh, když dáme evropské prostředky, když tady budeme mít spolufinancování prostřednictvím členských států a budeme mít eh, dva, tři super počítače pro celou Evropu. Tomu říkám nákladová efektivita. V různých oblastech chci ukázat, že jsem silně pro naplňování myšlenky subsidiarity. To znamená, když se vykládají, vynakládají evropské prostředky, musíme vždy hovořit o efektivitě, o solidaritě, o přibližování eh, nebo zbližování eh, životní úrovně v eh, evropských regionech. A já si myslím, že u každého eura, které vydáváme, musíme uvést dobrý důvod členským státům i daným poplatníkům, proč je lepší takové euro vydat na evropské úrovni a ne na národní úrovni. Děkuji, kolegyně Schmidt. Děkuji. Pane komisáři, ve své odpovědi na otázku po budoucích eh, plánech Evropských rozvojových fondů jste zmínil, že v rámci vypracovávání příští leté, eh, příštího víceletého finančního rámce se bude zaměřovat tedy na eh, směřování tohoto rámce po roku 2020, ale nebylo by možná lepší se tím zabývat už hned teď, tak abychom mohli dosáhnout flexibilnější použití těch prostředků. Nebylo by eh, možné a smysluplné, zejména vzhledem k Brexitu a zbývajícím prostředkům, eh, které jsou eh, účelově vázané, tyto prostředky tedy rychleji zaměřit na jejich cíle. Nebylo by lepší vést užší spolupráci tak, abychom Evropský rozvojový, tedy rozvojový fond mohli eh, co nejlépe eh, koncentrovat na jeho cíle? Pane komisaři, my tady máme eh, společně mm, cíl flexibility. Flexibility mezi jednotlivými položkami a programy a taky mezi jednotlivými rozpočtovými roky v rámci stavajícího MFF. A tím jsme to hodně dosáhli. To bych chtěl zdůraznit a potrhnout. Flexibilita vždycky má hranici a ta se jmenuje rozpočtová pravda a rozpočtová jasnost. Můžete říct, že tady máte 140 milionů eh, příjmů nebo miliard eh, a můžete je eh, podle potřeby vynakládat. Je tady vždycky určitá bilance mezi jasností rozpočtu, rozpočtovou politikou a flexibilitou. Já si myslím, že jsme na dobré cestě. Pokud je Evropský eh, rozvojový fond, tak ten má téměř 60 letou tradici. A jeho eh, eh, význam je teď větší než kdykoliv předtím, protože politika a sousedství, politika rozvoje, politika a financování, perspektiv a budování bezpečnosti v zemích, odkud přicházejí uprchlíci, eh, to eh, rozhodně nepomine, naopak. Proto v rámci střednědobé revize eh, bychom měli se zabývat tím, jak je blíže do budoucna přiblížit evropskému rozpočtu. Já jsem raději, že máme aspoň peníze v tomto rozpočtu, než abychom neměli žádné peníze uvnitř rozpočtu. A otázkou je, jaké prostředky máme k eh, přesvědčení členských států. Na to potřebujeme radu, konec konců. A, a nepřímo i národní parlamenty. Jejich peníze také potřebujeme. Já rád se k tomu vrátím. Brexit eh, je tady eh, velice tedy rozsáhlou a doplňující otázkou, ale Myslím si, že z toho se stává i eh, celoevropská úloha, potřebuje tedy proto eh, zakotvení v eh, evropském rozpočtu. Kolega Gerecky. Děkuji, pane komisaři. Um, podle uh, dopisu předsedy Junkra z listopadu 2014 Teď se očekává, že vy povedete uh, středně dobý přeskum MFF i e, příští víceletý e, rámec, aby se e, vyřešily systémové nedostatky evropského rozpočtu. Uznáváte, že klíčové systémové nezospadku nezostatky představují hlavně absenci dostatečných příjmů. V souladu s usnesením parlamentu z července 2016 kde zdůrazňujeme, že stropy v rámci MFF se ukázaly jako příliš nízké a v uplynulých dvou letech MFF byl jaksi na své hranici, jaksi dotlačen na hranici a v tom též dopise předseda Juncker zdůrazňuje, že nyní žijeme v Unii, eh, která se skládá z 29 států nezaměstnaných kde mnozí jsou eh, velmi mladí a těchto 29 států zatím musí představovat eh, jaksi naši prioritu číslo jedna. Nesouhlasíte s tím, že jedna miliarda prostředků na, na Ehm, tak, iniciativu pro zaměstnanost mládeže je, nedostatečná. Ehm, navazuji na to, co říkal pan Maňka, kdy vy jste říkal, že čekáte mm, na to, co předloží, mm, nebo co řekne rada. Ehm, v, podle Montyho zprávy Eh, vy jste říkal, že tam se jedná pouze o zprávu a nic závazného, ale mně se eh, jedná, eh, jak si vaše, mm, o vaši odpovědnost, co se týče potřeby tedy zvést a orientovat. Jestliže ta pravidla nepřinesou výsledky, tak jak jsou formulována, tak se, mm, si se neměli předložit nějaké jiné, protože mm, takové konstatování zatím není dostatečné. Die Kommission hat ja mit ihr Děkuji. Komise naslouchá vašim legislativním návrhům a v kontextu toho jsme předložili naši práci na podzim, pokud jde o přeskum v poločase. Nyní je také potřeba italskou vládu přesvědčit a pak vstoupíte do hry vy. Je potom třeba vést jednání mezi radou a parlamentem a já to budu provázet svou radou a svými doporučeními. Už jsem také mluvil o flexibilitě. Pokud jde o platby, chceme se vyhnout situaci z roku 2014 a je potřeba mít v letech 2018 a 19, a 20 dostatečné prostředky na vypořádání závazků z tohoto roku. Teď pokud jde o strukturu to budu tvrdit vždycky. Parlament má vždy dobré argumenty pro více výdajů, ale víme, že rada má zase svou pozici a tak toto bude asi vždy. A je potřeba si dát dostatek času na projednání. Pokud o zaměstnanost mladých lidí, záruka je jedna věc, ale peníze jsou věc druhá. Je potřeba investovat, abychom dali mladým lidem vyhlídky na pracovním trhu a proto bude tento program určitě mnoho let ještě potřebný a bude to určitě nadále dobrý požadavek Evropského parlamentu. Kolegyně Hayes, prosím. Uh, thank you, Commissioner. Um, uh, chairperson. Děkuji, pane komisaři. Já bych řekl, že hlavní nedostatky v systému řízení a kontroly strukturálních fondů v českých zemích jsou eh, jaksi nedostatky a podvody, které nejsou notifikovány. Vy jste hovořil o rozdílu mezi chybovostí a eh, podvody, ale eh, v každém případě se jedná o miliony a miliardy eur a vyšetření takových nedostatků probíhá řadu let a já se chci zeptat, jestli máte nějaké nové nápady, jak tento proces urychlit. Ale co chcete udělat, abyste zajistil, že kontrolní a řídící systémy v členských zemích budou v pořádku a uvažujete o striktnějších sankcích v případě odhalených podvodů? A druhá otázka. Myslíte si, že by bylo užitečné pro starší členské státy, eh, které jejich eh, jaksi fondy byly eh, už zredukovány, protože díky těmto fondům jak si rozvinuli více svoji ekonomiku, tak jestli by ne, nestálo za to um, navázat dialog mezi zeměmi, které tedy takto uspěly a těmi, uh, které mají právě nedostatky s absorpcí těchto fondů, uh, protože to uh, je samozřejmě um, úkolem také členských států, aby vedli dialog o těchto otázkách. Ich bin... Děkuji. Zprávy, které byly letos předloženy, jsou pro mě důležité také z hlediska posílení OLAFu. Za druhé, pokud jde o EPO, Evropského veřejného žalobce, tímto se předkládá návrh Evropského veřejného žalobce pro evropské záležitosti a vidím tu dobrou šanci. Nemělo by to být zablokováno. Kompetence v oblasti DPH to je otevřená otázka. Tady vedeme společný boj, ale je tu šance na jednomyslnost a pak je potřeba ještě jednat s Dánským spojeným královstvím a doplnit k tomu ještě OLAF. Teď, pokud jde o členské státy, myslím, že každý jednotlivý členský stát má výhody z evropských programů. Někteří potřebují více zdrojů, více peněz, ale někteří potřebují posílit vnitřní trh. A nevěřím, že regiony mohou zůstat trvale slabé. Uvedu příklad ze svého domova. Pokud jde o strukturální programy směřované například do Polska, jsou tu finance pro výstavbu, pro stavebnictví, pro těžké stroje, pro nákladní automobily. A to jsou peníze, které se vracejí zpátky do mé vlasti. Takže pojem čistý plátce, čistý příjemce, to je trochu krátkozraké rozdělení. Všichni, máme, všichni z toho máme přínos. Jak ty chudší, tak ty silnější regiony. Děkuji, prosím, kolega Gajera. Děkuji, pane komisaři. Chci vám poděkovat za tu poslední větu eh, o čistých příjemcích. Myslel jsem, že, to je na, že si to je v Německu myslím jako jediný, teď už vím, že jsme dva. Teď eh, myslím, eh, že to by pro Německo znamenalo opravdovou kulturní revoluci. Teď k navazující otázce. Myslím, že když jsem tu přijímal různé skupiny návštěvníků z Německa. Nebyl tu jediný, koho by nezajímal lobbying. Pokud Evropský parlament bude trvat na tom, aby se vyjasnilo, kdo s kým mluví, my to neděláme proto, abychom jaksi šikanovali komisaře. Lobbying může být i pozitivní. Já jsem otevřel dveře třeba zástupcům odborů, dále evropským sociálním svazům a také církvi. To je lobbying z mého pohledu. Ale pak je tu také vliv, potenciální vliv lobbingu na zákonodárství a myslím, že tady je transparentnost jedinou cestou. Je potřeba posílit důvěru a bojovat proti nedůvěře. Je třeba tedy zveřejnit, kdo s kým mluví a chci se zeptat, jestli s tím souhlasíte. Druhá věc. Samozřejmě ovlivňování nemusí probíhat jenom v těch okruzích, které jsou takto jasně definovány. Četl jsem, eh, že v tom konkrétním případě kontaktů se nejednalo o takzvané setkání, meeting, a to chápu jako skutečně podivnou definici. V duchu větší transparentnosti, vyjasnění, kdo s kým hovoří, je třeba se tomu věnovat. A je třeba tady odstranit nejasnosti. Jak byste to udělal? Pane komisaři. Ano, děkuji. K vaší první otázce jednoznačně ano. K těm dalším věcem. Jsem připraven s vámi společně se věnovat otázce, jak ještě upřesnit transparentnost a jednotlivé položky v tom definování transparentnosti. Samozřejmě můžeme mluvit o těch šedých zónách, o těch nejasnostech a jsem připraven k tomu předložit příslušné návrhy, abychom to vyjasnili ale není to vždy lehké. Mám třeba dlouhá léta dobrého známého eh, evangelického biskupa. Kdykoliv spolu mluvíme, eh, vždy mluví o Lizabonské smlouvě a o tom, proč tam není něco o křesťanství. Je to lobbying? Skutečně existují případy, které jsou jaksi na rozhraní. Nebo třeba, když se setkám s někým, na letišti. Rád si před sebe přeložím noviny, aby se se mnou nikdo nedával do hovoru, ale přece jenom se stane, že se čas od času dám s někým do řeči. Kdy začíná lobbying? Ano, máme tu šedou zónu. Já rád přijdu do vaší frakce, do vašeho výboru a budu hovořit o tom, jak to konkretizovat, jak k tomu předložit konkrétní návrhy. Určitě se toho kontrolní výbor chopí, protože už na tom pracujeme dlouho. Já sama jsem na seznamu řečníků a chci využít této příležitosti, abych mluvila o boji proti podvodům. Nemůžeme se vypořádat s, s neustálými problémy, jako, je, eh, přesu, jako jsou přesuny čísel. Je těžké mít eh, nějakou konkrétní představu. Chci se zeptat, jak byste zorganizoval svůj kabinet, abyste zlepšil boj proti podvodům a dále byl pověřen institut. Chcete se, chcete, chtěl byste se vyjádřit k vyhodnocení těchto výsledků? K vaší druhé otázce. Nevidím žádný právní důvod, proč bych příslušnou zprávu nemohl parlamentu zveřejnit a předložit. Nevidím tu žádný, žádnou nezbytnou, žádnou nevyhnutelnou překážku, takže není důvod, proč byste se nemohli spojit s mým kabinetem. A pokud jde o kabinet a mé odborníky, bude tam pověřená osoba pro boj proti podvodům, která se věnuje právě této problematice. A zpráva, kterou předložím příští rok, bude částečně také jeho výtvorem, bude provázet její vznik a v rámci své odpovědnosti chci toto naplňovat. Tuto osobu chci v dohledné době jmenovat. Děkuji. Prosím, paní Ayala Zender na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, slyšeli jsme, že v rámci eh, jednání o rozpočtu Parlament eh, hraje svou roli, rada také, ale účetní dvůr nicméně uvedl, že v oblasti chybovosti je problém v tom, že některé politiky nejsou příliš ambiciozní nebo nejsou jim alokovány dostatečné prostředky. Takže se vás chci zeptat, vzhledem k tomu, že vy zastupujete komisi, tak vy stanovujete určité nároky, nás je potřeba mít ambicioznější politiky třeba v oblasti bezpečnosti, obrany, eh, uprchlické krize a tak dále. Takže pokud žádáme takovou ambiciozní politiku, jde o to, kdo předloží ty návrhy k těmto politikám. Měla by to být komise, čili měl byste to být vy jako nový komisař pro rozpočet. A vy byste tedy měl eh, na to jak si e, uvolnit e, e, rozpočet, prostředky, protože když nebudou prostředky, těžko bude možné realizovat některé konkrétní politiky. Když nebudou peníze, nebudou politiky v oblasti obrany, bezpečnosti, uprchlíků a tak dále. Jak, jak máme jinak fungovat? Máme brát peníze ze, ze, ze zemědělské politiky nebo ze zaměstnanosti. Takže teď máte na starosti rozpočet, tak vy byste měl být hlavním obhájcem většího rozpočtu. To bychom neměli být my jako parlament. My vám pomůžeme, když o to budete žádat, tak my vám můžeme pomoci, aby se rozpočet navýšil aby, tak, aby mohl, eh, mohli jsme uskutečňovat eh, politiky také v rámci boji proti různým typům um, populismu je potřeba mít tyto ambiciozní politiky. Čili vy byste měl být ten první, kdo má se být za více prostředků eh, v rozpočtu. Zpráv, Montyho zpráva by vás měla inspirovat, ale je to hlavně váš úkol, pane komisař. Je potřeba samozřejmě mít odvahu a bojovného ducha, protože rozpočtová politika nemůže být kvadraturou kruhu předposledním MFF jsem se setkal s německými regiony, které si přáli více strukturálních prostředků pro regiony. Pak jsem hovořil také s jednotlivými zemskými ministry. Zemědělství, výzkum, věda. A všichni měli očekávání asi ve výši 150 toho, co byl výsledek. A proto musíme členské státy vyzvat ke koherentní rozpočtové politice, která bude ve vzájemném souladu. A proto je potřeba hovořit i s těmi, kdo to vnímají restriktivně. Takže mi prosím dejte šanci. Před koncem roku věřím, že budu mít výsledky, které dostojí vašim očekáváním. Děkuji vám za právní výbor má slovo, nyní tady už zvěvka. Pane komisařu. Děkuji, pane komisaři. Vím, že už eh, jste docela unavený, ale náš právní výbor bude mít jenom čtyři otázky a myslím, eh, že eh, budou krátké a, a nezvykle konkrétní, takže nebudeme protahovat příliš. Se tady hovořilo o Brexitu a dopadech eh, vystoupení Británie z EU. Ty budou zřejmé. Eh, naše eh, kompetence se týkají pracovního jednacího řádu a to se týká moje otázka. Vy jste v písemné odpovědi na naši otázku odpověděl, že Evropská komise je připravena podpořit unijní pracovníky eh, britského původu. Já bych se rád eh, zeptal eh, na ty, kteří už odešli do důchodu a kteří budou odcházet do důchodu a jsou z Británie budou se, eh, jejich důchody, jejich důchody se nadále budou vyplácet z unijního rozpočtu. Jak se k tomu chcete eh, postavit jako komisař odpovědný za rozpočet eh, v rozhovorech s Velkou Británií? Bude, bude muset platit určitou část příspěvku do společného rozpočtu nebo Unie přejme sama na sebe tyto své závazky? ein äh, Pensionär, der in Großbritannien geboren ist. Penzista, který eh, se narodil ve Velké Británii nebo eh, má britskou národnost, eh, má penzijní nárok jako jak každý penzista a, a tomu musíme dostat. Brit, který aktivně je zaměstnaný pro něj, platí slovo mého předsedy hned po Brexitu, že uděláme všechno, co máme v pracovně právních možnostech, aby zaměstnanec komise neutrpěl žádné eh, eh, následky kvůli eh, vystoupení českého státu, ze kterého pochází. Budeme k tomu povést vyjednávání a, zatím nemáme příliš fakt k dispozici. Máme poměrně málo, bohužel málo britských zaměstnanců komise tomto případě je to výhoda, ale ještě eh, desítky let eh, zde budeme mít platbu eh, platů až potom důchodu a vdoveckých důchodů. A to se nezmění vystoupením. My to spočítáme a přidáme to k našemu celkovému účtu per data nebo unblock. Protože si myslím, že britská vláda nám eh, v těchto platbách musí pomoci a my eh, budeme eh, hm, také muset dostat svým povinnostem zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Děkuji, Marinelvo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, určitě víte, že naše instituce a zejména moje politická frakce jsou eh, velice zapojené do eh, boje eh, za rovné příležitosti mužů a žen. Vy jste řekl, že jste pro genderové kvóty a jaké konkrétní kroky tedy chcete přijmout k tomu, aby se zajistil, aby no. se více žen ujalo eh, vedoucích pozic v komisi, aniž, eh, kromě toho, že budete eh, čekat na přirozený demografický vývoj. Pokud jde o ženy v představenstvech mimochodem, jste připraven podporovat stanovisko komise a parlamentu na jedné straně, nebo rady na druhé straně, jako vašeho jako je vaši, vaše politická strana a vaše země, které nejsou pro eh, eh, to posílení, nebo pro tu otázku žen v představenstvech. Můžete nám eh, říct, jaké konkrétní kroky byste přijal v této otázce? Já si myslím, že smluvně a ústavně právně eh, se eh, jedná o evropskou eh, kompetenci, kterou rozporují některé členské státy, ale protože máme evropský vnitřní trh a trh práce, musí tady být rovnost příležitostí a spravedlnost a nepřítomnost diskriminace. To musí být součástí pracovního práva, ale také kariérního plánování a kariérních perspektiv, čili na rozdíl od některých národních vlád se domnívám, že máme tady eh, k tomu právní eh, kompetenci eh, přicházet s legislativou. V Německu existují určité představy, tedy předpisy pro členy dozorčích řad, ale ne pro členy představenstev. Já bych eh, rád čekal na to, jak se k tomu eh, postaví i příští vláda a jestli bude třeba jednat z evropské úrovně. Eh, s, pokud je o komisi, tak bych byl rád, aby byla příkladem. U vysoce, vysokého managementu a u šéfů v oddělení a, a <clears throat> útvaru máme velký počet zrovna v nadcházejících letech eh, lidí, kteří hm, odejdou do důchodu. Eh, to musíme eh, využít k podpoře mladých, mladší generace. A zejména u mladší generace máme větší počet žen. A musíme je podpořit, aby se hlasili a brali ty funkce. To znamená, že ta generační změna se mi zdá, že je nejdůležitějším takovým nástrojem k tomuto. A motivace a další vzdělávání žen podpora eh, žen eh, v eh, ujímání se vedoucích funkcí je dobrou cestou. A v personálním řádu Evropské unii jediná pozitivní diskriminace, která tam je, je právě pro ženy. A poměřujte mě, prosím, hmm, tím, eh, jestli moje žádost byla stejně velká jako kolegyně Georgievy v posledních letech. Děkuji. Pane komisaři, já se vás také eh, zeptám na velice dvě slušné otázky. Eh, ve svém úvodním proslovu jste uvedl, že si přejete, aby Evropská unie zůstala atraktivním zaměstnavatelem. Rád bych se vás zeptal, jestli máte něco konkrétního na mysli k tomu, jak dosáhnout tohoto cíle. A za druhé, Máte eh, nějaký, nějak v úmyslu eh, z, přehodnotit eh, zeměpisnou vyváženost zaměstnanců evropských institucí. To je pro mě důležité nejenom jako pro českého poslance, ale možná, že by to také podpořilo přenou hodnotu evropského projektu, kdyby to bylo řádně pojato. Pokud je o atraktivitu zaměstnavatele, tak ta se vyznačuje různými faktory. A hovořím tady o evropském pracovním trhu, o národních e, veřejných zprávách a také o hospodářství. Mm, protože e, konkurujeme si o talentované e, mladé hlavy, softwarové inženýry, IT specialisty, energetické odborníky. Například. Nejdříve eh, jde o odměnu. To vůbec eh, je bez sporu. Musíme živit svoji rodinu. Potom eh, jsou tady náklady na živobytí. Kolik toho vydávám v Lucemburku na živobytí nebo v Lucemburku a obě města nejsou zrovna levná. Potom jsou tady eh, sociální plnění, eh, péče o děti, eh, kvalita škol, možnosti dalšího vzdělávání a atraktivní možnosti kariérního postupu. Smysluplnou pracovní dobu, já si myslím, že 40 hodin a ano, ale eh, libovolné její navyšování by bylo špatně. To při, takhle lidé uvažují o novém zaměstnavateli. Já neříkám, že bychom měli dělat nejlepší nabídky, ale atraktivní eh, nabídky ve srovnání s ostatními zaměstnavateli. Já si v tuto chvíli myslím, že teď jsme ještě atraktivní zaměstnavatelé. Ale a, a, nějaké a, zamrazení nebo dokonce omezení platů nebo další lineární eh, eh, snižování eh, roční platů nebo prodlužování tedy, pardon, snižování počtu zaměstnanců nebo prodlužování pracovní doby, tak tyhle citrony už jsme vymačkali úplně. Máme problémy, že v některých členských státech ta atraktivita a pro přechod do Bruselu eh, se značně snížila. Potom eh, téma národnosti. Kromě eh, spoustu, spoustu rovností tady máme dva velké světy. Je tady management. Tam Evropská patnáctka vede. A ženské státy, které nastoupily v roce 2004, a odkud pocházíte vy, pane předsedo, tam to musí ještě dohnat. To je zcela jasné. A máme tady jednu šanci. Počet těch, kteří odcházejí eh, do důchodu z EU 15 v nadcházejících letech, bude zásadně eh, stoupat v nadcházejících letech tedy. To znamená, že při obsazování jejich funkcí by měli dostávat perspektivu lidé z nových členských států. Děkuji a v neposlední řadě Pascal Děrán. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane Ettingere, já jsem vás vyslechl s velikým zájmem během tohoto slyšení a vy jste opakovaně vysvětloval, že jste zkušený politik a že máte ze, život, ze svého života bohaté zkušenosti. Takže objektivně si nemůžeme myslet, že e, něco na veřejnosti prohlašujete zcela mimo kontrolu a, nebo něco ne, neuváženého. A přitom skutečnost je taková, že některé vaše poznámky jsou rasistické a homofobní zcela jednoznačně a vy jste se za to prostě omluvil. Já to slyším, ale současně budete mít na starosti lidské zdroje. Ehm, aniž bych zkoumal, z jakých důvodů jste řekl na veřejnosti, co jste řekl, myslíte si, že eh, kdybych byl oký, nebo homosexuál nebo oboje, že bych s vámi mohl pracovat bez obavy a bez pocitu, že dříve nebo později mi tyto charakteristiky mohou uškodit. Takže, pane Oettingere, nemyslíte si, že byste měl jaksi se moudře vyhnout ehm, některým potížím? Evropa prostě není Bádensko-Württembersko ve větším. Nemyslíte si, že byste měl především poděkovat panu předsedovi Junkrovi za čest, kterou vám učinil a současně se vzdát této ehm, jaksi odpovědnosti za lidi? genetické zdroje? Vážený pane poslanče, těchto slov jsem litoval a stále jich velmi lituji. A za druhé, myslím, že už po sedmi letech na evropské úrovni jsem dost ukázal, že diskriminace v žádné podobě není nástrojem mé politiky. Když, si, když se zeptáte kolegů eh, z DG Digit nebo Connect, mohou vám potvrdit, že v tomto smyslu, v tomto smyslu neslyšeli nic negativního a pokud vím, nemají žádný důvod obávat se spolupráce se mnou. Takže si mě klidně prověřte a můžete se ujistit, že diskriminace není v žádném případě součástí mé práce. Damit sind wir am Ende dieses Meinungsaus Tímto jsme na konci tohoto slyšení této výměny názorů. Pane komisaři, velmi vám děkujeme. Děkujeme také službám komise za přípravu této diskuze. Chci upozornit, že koordinátoři rozpočtového výboru se sejdou tady v tomto sále koordinátor, koordinátoři eh, kontrolního výboru ve čtvrtém patře a právní výbor se sejde zítra. Já předpokládám eh, každopádně, že přísliby komisařky Georgie budou zachovány, eh, že dále budete řídit zdroje EU také budete chránit evropský rozpočet. To jste přislíbil a za to vám děkujeme. Jednání je tímto u konce, teď se sejdou koordinátoři. Když dovolíte, chtěl bych říci členům rozpočtového výboru, že naše schůze koordinátorů se bude konat zde v tomto sále a začne za pět minut. Ale bylo v programu, že pan komisař bude mít k dispozici minutu, jestli chce, bude chtít vyjádřit nějaký závěr. Chci poděkovat všem poslancům za otázky a hodnocení. Respektuji to a beru to velmi vážně. U mnoha témat vidím prostor pro hlubší diskuzi. Tu nabízím všem frakcím, všem příslušným výborům, také koordinátorům a zpravodajům. A jsem tím pádem přesvědčen, že máme mnoho společných témat, na kterých budeme v příštích letech pracovat. A věřím, že Evropský parlament bude úzce spolupracovat. Děkuji, pane, pane komisaři, jednání je u konce. Koordinátoři rozpočtového výboru zůstávají zde.